Good morning, everybody. Dobré ráno, dámy a pánové. Vážení drazí kolegové, prosím, posaďte se. Dovolte mi přivítat všechny hosty, všechny přítomné experty a také předsedu výboru Envy, pana eh, Matiase Groteho. Nebudu marnit váš čas dlouhým projevem hned na začátku. Dovolte mi říci, že si vážím toho, že jste mezi nás přišli. Dovolte mi říci, že si myslím, že se zabýváme tématem, které je snad komplikovanější, než by se očekávalo, než by se bylo očekávalo. Obvykle, když hovoříme o hlučnosti motorových vozidel, každý eh, si v, prvním, v první řadě představí hluk motoru ale teď už víme, že to tak není. Je to téma velice komplexní, které se skládá z mnoha složek aerodynamického hluku, hluku motoru, hlučnosti pneumatik, kvality a hlučnosti povrchu, po kterém vozidlo jede. A právě proto jsme se ve výboru Envy rozhodli uspořádat eh, tento seminář, abychom umožnili všem eh, zúčastněným složkám dozvědět se stanovisko akademie, a dozvědět se, co to tedy znamená ta hlučnost motorových vozidel, protože ve skutečnosti si uvědomujeme, co to vlastně, ne, co to vlastně znamená měnit hlučnost o 1 nebo 2 decibely. Neuvědomujeme si, o kolik procent se ta hlučnost sníží a jaká je to práce. Tento workshop jsme se rozhodli rozdělit na dvě části. První část bude akademičtější, druhá přenechá slovo také eh, dalším zúčastněným přímo zúčastněným aktérům, kteří se zabývají hlučností automobilů. Na prvním místě dovolte mi přimítat pana Filipa Žána, zástupce komise, který eh, vystoupí místo pana Pelto Makyho, kterého máte v podkladech uvedeného. Rovnou vám předám slovo, pane Žáne, máte slovo. Děkuji vám mnohokrát, pane Ouský. Dámy a pánové, děkuji vám za příležitost eh, pro komisi vystoupit zde a poskytnout vám eh, několik informací o hlučnosti motorových vozidel. Tento návrh je součástí aktivit směřujících za vytvořením společného regulačního rámce. Abychom tohoto dosáhli, zabýváme se třemi hlavními cíly. Jednak eh, chceme posílit fungování vnitřního trhu, jednak chceme dosáhnout eh, vyšší úrovně ochrany životního prostředí a vyšší bezpečnosti našich občanů a jednak chceme podporovat konkurenceschopnost aut a operátorů používajících motorová vozidla. Tyto tři cíle jsou navzájem úzce propojeny. Nesmíme na žádný z nich zapomínat zejména v momentální situaci, která je dosti obtížná pro automobilový sektor. Dovolte mi vám poskytnout určité informace o tom, jak vnímáme výzvy stojící před automobilovým sektorem, zejména pokud jde o výzvy eh, pro regulátory. Poté se zaměřím na hlavní charakteristiky hm, našeho návrhu ohledně úrovně hlučnosti motorových vozidel. Jednak Legislativa automobilového sektoru v EU. Všichni víte, že automobilový průmysl je klíčový průmysl v EU. Za posledních 20 let tento průmysl hrál centrální roli eh, v propagaci inovací a technologického rozvoje. Rovněž má velkou roli v dopadu eh, na ostatní sektory, jako je například sklo, hliník a ocel. Tento průmysl za posledních 20 let byl rovněž velice efektivní v tom, jak se adaptoval a jak přijímal nové požadavky na bezpečnost, emise CO2 a dělal to tak, že v podstatě tu výzvu na přijímání těchto požadavků přetvařil na konkurenční výhodu vzhledem k producentům jinde na světě. Je to globálně řečeno sektor zaměstnávající 12 milionů lidí, Pracovní místa v tomto sektoru jsou eh, vysoce odborná a tento sektor je zároveň prvním přispěvatelem eh, do výzkumu a vývoje v EU. Tyto faktory jsou velice důležité. Jsou důležité mimo jiné proto, že nesmíme zapomínat, že jsou propojeny s eh, regulačním úsilím, které musíme řídit my a komise je přesvědčena, že ambiciozní regulační cíle by mohly být jedním z faktorů pro podporu konkurenceschopnosti v tomto odboru a podporu technického, eh, technického leadershipu vzhledem k ostatním eh, subjektům na trhu. Bylo by výhodné, kdybychom eh, mohli určitým způsobem řídit náklady těchto, těchto snah, kdybychom mohli automobilovému průmyslu poskytnout Eh, konstantní prostředí, například tím, že bychom jim poskytli dostatek času na přijímání nových opatření určovaných legislativou. Znamená to také, že musíme vyvinovat takzvanou, vyvíjet takzvanou inteligentní legislativu, to znamená legislativu, kde budeme mít jasně identifikované dopady opatření, tyto dopady budou hodnoceny a přesně změří dopad na konkurenceschopnost konkrétního návrhu a na poměr na výkon. Nyní se dostávám k druhé části mého příspěvku. Dovolte mi tady promluvit o tom, jak eh, se připravoval návrh na úroveň hlučnosti motorových vozidel. Ten návrh komise přijala v prosinci loňského roku a nyní byla předána ke schválení Radě a Evropskému parlamentu. Předtím, než byl tento návrh přijat v prosinci, eh, jsme debatovali o základním konceptu tohoto návrhu, zejména v rámci eh, takzvaného rámce CARS 21, eh, do kterého jste všichni aktivně přispívali. Kromě toho byla provedena studie dopadu, tak abychom radě a parlamentu umožnili udělat si celkový obrázek, jaké budou náklady a výhody tohoto návrhu. Dále, proč se právě v tuto dobu vypracovává nová legislativa na hlučnost automobilu? Jednak eh, zde máme ten prvek hlučnosti pro lidi, kteří žijí blízko silnic. Eh, hluk jednoznačně negativně dopadá na životní prostředí. O tom máme hodně dat. Máme hodně dat i o tom, jakým způsobem by to prospívalo našim občanům, kdybychom snížili hlučnost silniční dopravy. Jednak předchozí legislativa, která je z 90. let, eh, negenerovala tak, takové výsledky, jaké jsme očekávali. Mimo jiné proto, že způsob, jakým jsme tehdy měřili hlučnost, nebyl přesný vzhledem ke skutečnému hluku a emisím hlučnosti, které máme. Právě proto jsme od počátku roku 2000 vyvíjeli novou eh, techniku, novou metodiku pro měření hlučnosti. Vzhledem k těmto novým testovacím metodách, metodám se komise v roce 2005 rozhodla, že je na čase tuto novou testovací metodu učinit povinnou a přijmout tyto testovací limity tak, abychom mohli náležitě zohledňovat to, že hlučnost měříme jinak. Obsah návrhu ve skutečnosti je v podstatě velmi jednoduchý. Eh, navrhujeme snížit hluč, eh, hlukové emise pro eh, automobily, nákladáky a autobusy, ne pro motocykly, ty nejsou součástí této rozpravy. O tom se momentálně v Radě a v parlamentu hovoří. Ve skutečnosti zde máme pouze tři hlavní prvky, které byly přijaty ze strany komise. Jednak je to ta nová testovací metoda, ta testovací metoda, která má měřit hlučnost, což ve skutečnosti je metoda, která je vyvíjena na mezinárodní úrovni e, s tím, že e, naše společenství zde hraje hlavní roli. Bylo to vyvíjeno v Ženevě s angažováním všech zúčastněných stran. Jednak vzhledem k tomu, že máme novou testovací metodu, která měří hlučnost vozidla a v pouze motoru, jak tomu bylo v minulosti, přijímáme ty nové testovací limity hlučnosti a navrhujeme, aby toto proběhlo ve dvou fázích. První fáze začne dva roky po přijetí této legislativy, která bude aplikovatelná pouze na nové druhy vozidel a druhá fáze, která bude podstatnější, která přijde potom, asi zhruba sedm let po přijetí legislativy, ta se už bude týkat, na, týkat všech typů e, nových vozidel. Třetí součást je ta, že musíme zohlednit, že dnes zde máme něco nového, máme zde auta, která jsou příliš hlučná, příliš hnuč, hlučná, eh, příliš, pardon, příliš tichá, proto aby si jich všimli chodci a cyklisté a i s tímto rozměrem celé problematiky se musíme zabývat, abychom mohli navrhnout nový rámec pro ty takzvaná hybridní a elektrická vozidla. Dovolte mi zmínit ještě dva parametry, Eh, které se týkají vývoje tohoto návrhu. Jednak nová testovací metoda, kterou jsme vyvinuli mezi lety 2003 a 2005, byla vyvinuta v rámci takzvaného rámce OSN, řekněme. To znamená ten výbor, eh, který se zabývá technickými doporučeními pro automobilový sektor. Momentálně eh, Evropa je jedinou oblastí světa, která řídí hlučnost vozidel a byli jsme také ochotni zahájit diskuse o této testovací metodě na poli OSN, protože jsme přesvědčeni, že pokud tyto jedno, ty, tato jednání zahájíme, budeme e, tím stimulovat podobný přístup v jiných částech světa. Zejména nyní, když hovoříme o tomto návrhu o e, hlučnosti, tak mluvíme zejména o Japonsku a o Číně. Za další, měříme hluk, hlučnost zcela novým způsobem. Nemáme proto jinou možnost, než nastavit nové limity, které budou odpovídat této testovací metodě. Nicméně ty limity se nestanovují v Ženevě, protože v Ženevě se jedná o skupinu, která hovoří o technických požadavcích na testovací metodu, ale když hovoříme o limitech jako takových, tak to je politické rozhodnutí, které musí podniknout ehm, evropské instituce, zejména parlament a rada. Právě proto eh, zde máme nyní návrh, který zahrnuje, zahrnuje tu testovací metodu, která se nejprve musí stanovit. Za další se budou stanovovat nové limity, tak aby se ta testovací metoda mohla adaptovat na trh. Na závěr mi dovolte říci ještě několik málo slov. Eh, My jsme přesvědčeni, že tento návrh samozřejmě bude mít výrazný dopad na náklady v tomto průmyslu, v tomto průmyslovém sektoru. Nicméně chceme se s vámi poradit tak, abychom znali aktuální informace, zejména náklady a výhody tohoto nového návrhu. My ten návrh nevnímáme pouze jako návrh e, znamenající dodatečné náklady pro automobilový průmysl. Jedná se o návrh, který umožní dobré fungování vnitřního trhu. E, jedná se konec konců o bezpečnost, emise, a hlučnost. To jsou společné předpisy, které máme pro vozidla, která se uvádějí na trh. Já si myslím, že když se nám toto podaří, budeme tím dobře předjímat vývoj trhu a tento návrh má být prvním krokem tímto směrem. Jedná se rovněž o náš globální cíl minimalizace dopadu eh, hlučnosti na zdraví a zlepšení životního prostředí. Eh, jsme přesvědčeni, že tento návrh, pokud bude opatrně chytře navrhnut, bude moci být i nástrojem, který umožní evropskému průmyslu získat výhodu tím, že jako první bude plnit určité nové požadavky, což bude eh, hnací silou pro novou inovaci, která je velice důležitá. Já se těším na všechny prezentace, které zde dnes zazní. Děkuji vám v tuto chvíli za pozornost. Děkuji vám, pane Žáne. Nyní se e, dostaneme k panu doktoru Wolfgangu Babišovi, který zastupuje spolkovou e, agenturu pro životní prostředí z Německa. Prosím, máte slovo. Thank you, Mr. Chairman. Good morning, distinguished audience, and thank you. For... Děkuji, pane předsedo. Dobré ráno. Vážení posluchači, jsem velice rád, že mohu dnes hovořit o vystavení hluku a dopadu hluku. Po 50 letech výzkumu v této oblasti je jasné, že hluk může eh, způsobit některé negativní dopady, jako je například eh, narušování spánku, fyziologický stres, eh, kardiovaskulární poruchy a tak dále. A to v dlouhodobém výhledu. Takovéto negativní dopady se často objevují Eh, u eh, některých lidí, které mají potom problémy eh, s komunikací, soustředěním, především tehdy, pokud nemají kvalitní spánek v důsledku hluku. Je zde velký rozdíl například mezi vystavením chemikálií a vystavením hluku, protože specifické individuální vnímání zde hraje velice důležitou roli. A tak musíme eh, věnovat pozornost dopadům hluku. Zde v grafu vidíte souvislost mezi eh, průměrnou úrovní hluku během dne a procentem lidí, kteří eh, pociťují hluk velice negativně. Podle Světové zdravotnické organizace, podle jejich pokynů pro hluk, se doporučuje, že eh, úroveň hluku by neměla eh, přesáhnout 55 eh, decibelů. Zde vidíte, jaké procento lidí pociťuje negativně hluk. Zde Odkazujeme na směrnici eh, o hluku Evropské unie. Podle této směrnice hodnotily členské státy úroveň hluku eh, ve svých eh, městech a ukazuje se, že miliony lidí v Evropské unii jsou vystaveny hluku více než 55 decibelů. To se týká lidí, kteří žijí ve velkých aglomeracích. Zde vidíte graf, ehm, ve kterém je ukázána souvislost ehm, mezi ehm, hlukem v noci a lidmi, kteří, eh, kterým to narušuje spánek. Světová zdravotnická organizace doporučuje, že úroveň hluku venku by neměla v noci přesahovat 40 decibelů. tak, aby lidé mohli bez problémů spát. Úroveň 55 decibelů v noci se považuje za nebezpečné pro veřejné zdraví. Když se podíváme na to, kolik lidí je vystaveno takovému nebezpečnému hluku, zde vidíte odpovídající čísla. Jedná se asi o 13 milionů lidí v EU. Pokud jde o velké aglomerace, Dosahuje to až 18 až 20 eh, populace Evropské unie. Eh, emocionální stres a eh, neklid jsou důsledky hluku. Hluk může vést také ke změnám v v nervovém systému dochází k produkci určitých chemických látek, které mohou vést také v dlouhodobém výhledu eh, k narušení metabolismu. Eh, to může vést k některým chorobám, například eh, ke vzniku kardiovaskulárních chorob. V minulosti jsme se tímto tématem zabývali a ukazuje se, že hluk na silnicích může vést k vysokému krevnímu tlaku, Eh, eh, mrtvici eh, či srdečním problémům. V oblastech, kde máme během dne více než 65 decibelů a v noci více než 55 decibelů, asi 20 až 40 populace eh, je ohroženo mrtvicí, vysokým krevním tlakem či eh, srdečními problémy. Zde se můžeme podívat na eh, to, kolik lidí je vystaveno některým druhům hluku. Eh, provedli jsme, eh, nebo Světová zdravotnická organizace provedla hodnocení a použila takzvanou eh, jednotku DALI. A Světová zdravotnická organizace dospěla k závěru, že více než jeden milion zdravých roků zdravého života je v důsledku hluku ztraceno každý rok v Evropské unii. Hluk tak představuje velkou zátěž pro obyvatele. Nyní se podíváme na ekonomickou analýzu. Analýza přínosů a nákladů se často využívá v této oblasti. Předchozí studie zabývající se zdravotnickým hlediskem ukázaly, že jeden rok zdravého života se hodnotí, eh, se odhaduje nebo má hodnotu 40 až 80 tisíc eur. Pokud to použijeme eh, na eh, ten počet DALI, který se vypočítal, dá se odhadnout, že ekonomické náklady na hluk v Evropské unii jsou 40 miliard eur. Samozřejmě eh, k těmto číslům je třeba přistupovat trochu s opatrností, ale eh, představují určitý odhad eh, hospodářských dopadů hluku. A zde máme poslední slide. Opatření pro zmírňování hluku eh, se mohou objevit u příjemce eh, nebo také eh, může jít o různé zábrany pro šíření hluku a nebo je možné tato opatření učinit u zdroje. Ten první typ nebo druhý typ může být přínosný pro eh, jednotlivce nebo menší skupiny, kdežto snížení hluku u zdroje přispívá eh, ke snížení hluku pro všechny. Ukázalo se, že eh, snižování ve všech, hluku ve všech frekvencích má pozitivní vliv na zdraví, na rozdíl od snižování jenom u těch nejvyšších frekvencí. Eh, nicméně, pokud jde o snižování hluku u zdroje, to samozřejmě trvá eh, dlouhou dobu, eh, musí se počkat na to, než se celý vozový park změní. A podle nejlepších technických standardů. Mnohokrát děkuji za pozornost. Thank you very much. Um, děkuji panu doktorovi Wolfgangu Pabišovi. A nyní předám slovo panu Heinzovi Stevenovi z HS Data Analysis and Consultancy. Bude hovořit o úloze vozidel a hluku na silnicích. Good morning, ladies. Děkuji, pane předsedo. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Dopady eh, hlučnosti eh, silničních vozidel na lidské zdraví je eh, ovlivněn rychlostí, propagací hlučnosti v daném prostředí a hlučností vozidla jako motoru. Jednak zde hovoříme tedy o hlučnosti pneumatik a hlučnosti pohonné jednotky. Já se k tomu za chviličku vrátím na dalších snímcích podrobněji. Pokud jde o kategorie, zde hovoříme zejména o e, počtu vozidel a podílu jednotlivých kategorií vozidel, které se po silnicích pohybují, to je také rozhodující. Situace propagace hlučnosti ovlivňuje Eh, zejména prostředí, ve kterém jsou lidé hlučností ovlivněni. Eh, hlučnost je přitom charakterizována tím, že tyto parametry se mění v místě a čase. Eh, hlučnost propulze se zvyšuje zatížením motoru a rychlostí, takže jednak hovoříme o hlučnosti motoru, nenutně pouze o rychlosti vozidla. Hlučnost povrchu se skládá z několika faktorů, složení povrchu silnice a tak dále, a to se rovněž zvyšuje s rychlostí vozidla. Časový vliv eh, na, eh, pardon, eh, vliv pneumatik na tuto hlučnost je zhruba 5 decibelů, nicméně v budoucnosti se to nejspíše trošku sníží vzhledem k limitům, které se pro pneumatiky zavádějí a tato opatření vstoupí v platnost, řekněme, v roce 2019 nejpozději. Vliv povrchu vozovky je pro osobní vozidla ještě vyšší, to může být až 10 decibelů, když eh, porovnáme nerovné povrchy, eh, štěrkové povrchy a jiné asfaltové povrchy. Obvyklá situace, která se týká eh, hlučnosti pohonu a pneumatik, to vidíte na příštích číslech příštích tabulkách. Jednak zde máme příklady středně velkého auta a velkého nákladáku. Dovolte mi říci, že ty údaje, které uvidíme, tak eh, zde máme asfalt S, typu SMA 011, což je velice oblíbený silniční povrch v celé Evropské unii. Takže Tady na této tabulce vidíme situaci pro středně velké auto. Na eh, ose X je rychlost vozidla, na ose Y je hlučnost vidíte, že zde máme tu velkou plnou zelenou křivku, to je celková, celková podíl, celkový podíl hlučnosti těchto vozidel. A pak zde máme pět různých křivek, pokud jde o eh, hlučnost pohonné jednotky, to je tedy těch pět různých rychlostí, které má většina moderních vozidel. Úplně vlevo máme jedničku, dvojku, trojku, čtyřku a tak dále. Když porovnáme ještě valivý, valivou hlučnost s hlučností pohonu, vidíte, že eh, v prvním eh, roce životnosti vozidla je eh, to vyšší, v druhém roce jsou zhruba na stejné úrovni, minimálně při, při vysokých rychlostech je to 50% od hlučnosti pohonu a při vyšších rychlostech řekněme eh, nad 30 km za hodinu je hlavní zdroj hlučnosti valivá hlučnost. Takže u středně velkých aut eh, ta hlučnost pohona jednotky není velký problém. Jedná se pouze o situaci, kdy zrychluje auto, eh, například na semaforech. V této tabulce máme stejnou situaci, ale pro velký nákladní vůz. Tady máme šest rychlostí místo pěti a valivá hlučnost, tak zelená křivka je více vpravo. Tady vidíme, že minimálně v rozsahu rychlostí tohoto vozidla ve městech je hlavní zdroj hlučnosti hlučnost pohonné jednotky, ale u velkých nákladních vozidel je ta valivá hlučnost také velice důležitá e, při rychlostech nad 65 km za hodinu. Dalo by se říci, že na dálnicích je valivá hlučnost eh, na právě nákladních vozidel největší zdroj hluku. Tady vidíme výsledky měření ve skutečném provozu. Eh, opět rychlost na ose X, na ose Y opět hlučnost eh, ze vzdálenosti 7,5 metru od silnice. Ta zelená křivka v tomto případě to jsou ty nejnižší emise, to jsou osobní auta a pak ty dvě červené křivky úplně nahoře, to jsou křivky pro dva různé druhy e, těžkých nákladních vozidel. Jsou to v podstatě vozidla do tří os a z vozidla s více než třemi nápravami, to znamená v podstatě tahače a jiné podobné e, motorové stroje. Pak tam mezi tím máme motocykly, skútry a lehká, lehká nákladní vozidla. Jak vidíte, při nízkých rychlostech a na městských silnicích eh, velký nákladák má mnohem vyšší eh, emise hluku než osobní auto. Je to až o 13 decibelů více. Eh, myslím, že pan Pop ve svém příspěvku o tomto bude hovořit ještě více dopodrobna, co to znamená v reálu. Tady na tomto grafu vidíme eh, hlavní ulici ve městě, kde je limit 50 km za hodinu a vidíme zde obvyklou situaci, pokud jde o podíl eh, jednotlivých vozidel na této silnici a jejich příspěvku do celkové úrovně hlučnosti. Podíl vozidel je ten úplně levý sloupec a jak vidíte, zde dominují lehká nákladní, eh, zde dominují lehká nákladní vozidla a osobní auta. To je až 90 eh, vozidel. A těchto 90 pak eh, vidíme na tom sloupci vpravo, protože těch 90 eh, přispívá celkovým emisím hluku pouze 50 Ten zbytek, těch dalších 50 jsou v podstatě motocykly z malého dílu a z velké části jsou to velká nákladní vozidla. Jaké jsou tedy závěry pro priority snižování emisí a souvisejících opatření? První naší prioritou eh, je snižování valivé hlučnosti pneumatik. Eh, toho musíme však dosáhnout tím, že budeme používat vrstvy s nízkou hlučností na horní, eh, na horní vrstvě silnic, a budeme mít nízkohlučné pneumatiky. Nejprve pro osobní auta, potom pro lehké nákladní vozy a pak pro těžké nákladní vozy. Druhá priorita je snížení hlučnosti pohoných jednotek, nicméně eh, tady to musí být naopak nejprve pro těžká vozidla, pak pro lehká nákladní vozidla a pak pro osobní auta. Nyní se dostáváme k eh, emisím hluku při eh, výrobním vypracováváním prototypů v podstatě hlučnost závisí na rychlosti a, užité rychlosti převodovky. To znamená, že se jedná o různé podmínky. Pokud jde o proces e, schvalování e, provozních typů. E, zde se řídí pouze několik faktorů, které přispívají do celkové hlučnosti. Snížení limitních hodnot, které proběhlo mezi roky 1981 a 1996 a vlastně po roku 96 už nedošlo k žádnému snižování limitů a to už je teď nějakých 16 let. Tak v, této, v, tomto, v tomto období, v těch 15 letech 81 až 96, se snížily limity pro osobní auta o 8 decibelů a pro těžká nákladní vozidla o 11 dBA. V stejném období se několikrát změnila metoda měření, což znamená, že v reálném provozu to snížení u aut na základě měření z různých eh, měřicích období je pouze 3 decibely eh, v podmínkách zrychlování a 0 dBA a dokonce snad vnímáme i eh, lehké zvýšení hlučnosti v situaci, kdy auta nemusí brzdit ani zrychlovat. Takže v reálu ta situace vůbec není tak růžová, ta opatření se ukázala být jaksi neefektivní, aspoň pro osobní auta. U těžkých nákladních vozidel je to trošku lepší, v reálném provozu tady máme 4 až 5 decibel snížení pro konstantní rychlosti a 5 až 7 decibel pro podmínky, kdy se zrychluje a brzdí. Existují dva hlavní důvody, proč eh, snižování eh, limitů hlučnosti nevedlo v rámci eh, typového schvalování Eh, ke snížení emisí v reálném provozu. Jeden důvod je ten, že eh, tato opatření na snížení emisí eh, použitá výrobci jsou samozřejmě zaměřena na podmínky pro samotné schvalování typu a tím pádem nutně nemají stejný dopad v jiných podmínkách nebo v reálné dopravní situaci. Další důvod se týká toho, že snížení limitů nemá vliv na všechna vozidla a ani vlastně stejným způsobem, zejména pokud jde o osobní vozidla. To vidíme v tomto grafu. Jak vidíte, ta zelená křivka je ta distribuční křivka eh, městských hodnot eh, pro ty, pro ty nové typové eh, schvalovací metody. A to tedy pro normální vozidla, nikoli pro sportovní vozidla. A limitní hodnoty v poslední fázi návrhu EU je těch 68 decibel. A tato distribuční křivka pochází z databáze monitorování úrovně hlučnosti. Jak vidíte, 25 normálních vozidel už splňuje tuto finální limitní hodnotu, kterou komise navrhla. Dalších 20 až 22 vozidel eh, se musí zlepšit pouze o 1 decibel. Pak existují jiné, jiná vozidla, která je potřeba zlepšit výrazným způsobem. Ta jsou v horní části této distribuční křivky, ale průměrně řečeno lze říci, že už dnes část vozového parku budoucí limity splňuje a není v podstatě proto nutné, aby výrobci cokoliv měnili, pokud jde o emise hluku. Vlastní zhodnocení eh, tohoto návrhu komise bylo provedeno eh, na základě příkazu Německé agentury pro životní prostředí. Pokud jde o limitní hodnoty, tak to hodnocení se zaměřilo na limitní hodnoty v druhé fázi tohoto celého procesu protože eh, toto, tato fáze pak určuje reálný dopad na snížení emisí hlučnosti v reálném provozu. Tento návrh by vedl ke snížení hlučnosti zhruba o 1,7 decibel a ve spojení s e, novými limity pro pneumatiky, pro hlučnost pneumatik. Chtěli bychom dosáhnout 3 decibelového snížení emisí hluku je potřeba podniknout další kroky, zejména pro snížení hlučnosti pneumatik a vozidel typu M1. Proto je hlavní prioritou pro dosažení toho 3 decibelového snížení zavedení striktnějších limitů pro hlučnost pneumatik. Pro eh, osobní auta je toto důležitější než pro, eh, než pro nákladní vozidla. A pak bude potřeba zapotřebí ještě další krok pro vozidla typu M1, což by také bylo dobré opatření, které by nám pomohlo dosáhnout tohoto 3 decibelového snížení. Tím se dostávám na konec své prezentace. Děkuji vám za pozornost. Děkujeme vám, pane Stevene. Nyní se dostaneme k dalšímu bodu. Efektivita legislativy EU při snižování emisí hlučnosti na silnicích. To přednese pan Christian Pop. Yeah, thank you, Mr. Chairman. Good morning, ladies and gentlemen. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Dobré ráno, dámy a pánové. Já nebudu tak akademický jako předchozí řečník. Jsem inženýr a řeším otázku legislativy, kterou připravuje Evropská komise. Budu se soustředit na směrnici o hluku v životním prostředí a na možné opatření pro snižování hluku ve městech. Směrnice o hluku Evropské unie má čtyři cíle. Eh, snažit se zmapovat hluk, informovat veřejnost, vypracovat akční plány a snažit se zapojit veřejnost do vytváření těchto akčních plánů. Je třeba používat eh, harmonizované metody výpočtů. Existuje evropský projekt pro vytvoření takovýchto metod. V Evropě se tak využívají jednotné parametry LDEN a LNOC, night, Omlouvám se, že ta tabulka na slajdu není eh, tak dobře vidět. Eh, snažíme se zjistit, kolik lidí je vystaveno hluku v jednotlivých členských státech a snažíme se také vytvářet hlukové mapy, které zobrazují dopad hluku na obyvatelstvo. výpočet eh, dopadů hluku probíhá různě v různých členských státech. Nicméně mm, výsledkem by mělo být vypracování akčních plánů se zapojením veřejnosti. Členské státy nakonec musí eh, schromáždit veškeré údaje, odpovídající údaje podle směrnice o hluku a přidat tyto údaje Evropské komisi. Tento proces od výpočtu úrovně hluku, hodnocení dopadu, eh, až po schromažďování údajů, zapojování eh, veřejnosti do akčních plánů a tak dále. To musí probíhat každých pět let. Celkovým cílem je z mého pohledu tiší Evropa. Samozřejmě je třeba udělat celou řadu věcí, splnit různé formality, ale celkovým výsledkem by mělo být snížit úroveň hluku. Existují různá opatření pro snižování hluku. Jak už zde zaznělo, je třeba snížit objem dopravy. Když se podíváme na to, kdyby se snížil počet aut o 20 úroveň hluku by se snížila o 1 decibel, pokud by se počet eh, aut snížil o 50 potom by došlo ke snížení hluku o 3 decibely. A toto je skutečně těžká věc, je těžké to provést. A pokud eh, chcete snížit hluk o 10 decibelů, potom musíte snížit objem dopravy o 90 eh, To je většinou značně nerealistické. Eh, dalším opatřením je snížení eh, počtu velkých nákladních vozidel. A pokud velké nákladní vozidlo jede rychlostí 80 km za hodinu, tedy mimo aglomerace, eh, vydává stejný hluk jako 10 aut, osobních aut pokud se dostaneme do městských aglomerací, potom 15 osobních aut vydává stejný hluk jako eh, jedno auto. Pokud se dostaneme na tak nízkou rychlost, jako je 30 km za hodinu, eh, jeden nákladní automobil produkuje tolik hluku jako 20 osobních automobilů. Dalším možným opatřením jsou rychlostní limity. Často se využívají v městských oblastech. Je to první krok, který obce udělají, když se snaží snižovat hluk. Je zde potenciál snížit hluk ehm, o 2 až 4 decibely. Podle toho, co je zdrojem hluku. Pokud se sníží rychlost o 50 pokud potom dojde ke snížení hluku asi o 3 decibely. Hans Stern už zmínil eh, tok eh, dopravy. Pokud se vám eh, podaří zlepšit tok dopravy, potom je zde stejný potenciál na snížení hluku jako při snižování rychlosti. Dalším důležitým aspektem je povrch vozovky. E, mezi jednotlivými členskými státy existují rozdíly, existují různé typy povrchů. Pokud srovnáme Eh, některé dlážděné cesty, například eh, v Belgii, ty zde existují, ale existují eh, zde také velice sofistikované typy asfaltů a rozdíl je až 10 decibelů. další možností jsou hlukové zábrany, nicméně ty není možné tak dobře využívat ve městech. A posledním aspektem je plánování, eh, územní plánování, eh, nicméně to je věc, která trvá velice dlouhou dobu. Co způsobuje problémy eh, v obcích? A ve většině členských států jsou obce odpovědné za akční plány, za implementaci opatření na snížení hluku. často ale nemají žádný nebo velice malý vliv na zdroje hluku, hlavní zdroje hluku, protože pravomoce zde spočívají v rukou členských států. A nejsou zde žádná závazná kritéria pro vypracovávání akčních plánů. To už jsem zmínil. Tato kritéria aby um, mohla být definována Evropskou komisí a měl by o tom rozhodovat parlament. Jestli je to vhodné, to je další otázka. Nicméně v současné době neexistují žádná jednotná kritéria pro implementaci opatření na zmírňování hluku. My eh, vypracováváme akční plány, eh, hlukové mapy, snažíme se zapojit veřejnost. Nicméně Nakonec je nutné, aby navržená opatření byla také zavedena v praxi. A neexistuje žádný skutečný nástroj na to, aby obce skutečně tato opatření provedly. Důležitým aspektem je také zdroj hluku. Jedná se především o vozidla a pneumatiky. V současné době je naší velkou prioritou snížit hluk z pneumatik a z povrchu silnic. To už souvisí s hlukem z rychlosti. Myslím si, že hlavní prioritou by tedy mělo být v současné době snižovat hluk z pneumatik a povrchu vozovky. Mnohokrát děkuji panu Popovi. A nyní máme podle časového harmonogramu asi 25 minut na otázky a odpovědi, takže pokud máte nějaké otázky, můžeme zahájit diskusi. Prosím, kolego, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, budu hovořit eh, svým eh, rodným jazykem. Máme zde tlumočení, takže doufám, že budu hovořit pěknou Němčinou. Eh. Já mám dvě otázky. Vlastně jich mám více, ale chci se zeptat, dvou lidí, pana Žána a pana Babiše. Pane Žáne, mě by zajímalo toto. V souvislosti s legislativou hovoříme o snižování hlučnosti, které vychází z vozidel. Stanovujeme tam určité limitní hodnoty a asi budeme někde na 68 decibelech. Ještě budeme diskutovat o tom příslušném návrhu komise. Vy v tom návrhu také uvádíte údaje týkající se vozidel, která jsou příliš tichá. A mě by zajímalo, od jaké hodnoty jsou vlastně vozidla příliš tichá. Kde je ten moment, kdy si komise myslí, že to vozidlo je příliš tiché? Je to 67 decibelů, takže o 1 decibel méně, než co zde stanovujeme. A druhá otázka, která s tím trochu souvisí, možná, že mě teď zrovna neslyšíte, tak ta další otázka zní, je to také otázka z hlediska životního prostředí a ochrana zdraví. Požadavky týkající se eh, vozidel, která jsou pří, příliš tichá, není to zde upravováno nesprávně, nemělo by to patřit spíše do nařízení týkající se dopravy. A potom něco na pana Babiše. Já nejsem akademik a vědec, protože jsem rád, že jste zde u nás. Zajímal by mě váš názor. Já jsem se zabýval historií hlučnosti a když se podíváte na studie třeba z 50. a z 60. let, tak tehdy tomu bylo tak, že u 70 či 80 decibelů lidé říkali, že jim tento hluk vadí. A zdá se, že dnes je to úplně jinak. A mě by zajímalo, jaký máte odborný názor onemocníme dnes rychleji, když bude ta hodnota o 10 decibelů nižší, než tomu bylo před 40 lety, anebo se prostě změnily naše individuální tolerance. Ono je to věc, kterou diskutujeme při každé otázce v souvislosti životního prostředí. Je to také počet mrtvých. Vy jste poukázal na studii VHO, kde se říká, že milion až 1,6 milionů lidí ročně eh, zemře předčasně z důvodu vyšší hlukové zátěže. A mě by zajímalo nejenom reprezentace studie VHO, tu každý najde na internetu, ale mě by zajímal váš vědecký názor. Nakolik lze takováto čísla evaluovat? Lze to skutečně nějak průkazně stanovit, kolik lidí v Evropě zemře rychleji, protože jejich okolí je hlučnější, ať už ten hluk pochází z jakéhokoliv zdroje. Protože to je pro mě důležitá otázka, pokud zde chceme dělat odpovědnou politiku v oblasti zdraví a životního prostředí. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát, pane Krámre, za vaše otázky. Nejprve dostane slovo pan Žán. Děkuji vám. Hlavní součást tohoto návrhu je snížit úroveň hlučnosti vozidel, nákladních vozidel a autobusů. Chceme to jinak měřit a jinak hodnotit e, celou situaci na základě tohoto nového měření. Pravdou je, že v návrhu máme určitá doplňující opatření pro takzvaná tichá vozidla, to jsou hlavně hybridní a elektrická vozidla. Vozidla na palivové články, chcete-li. Jednak v textu nemáme definici, co to je tiché vozidlo. Nemáme žádné limity v decibelech eh, toho, co tichá vozidla jsou a co už ne. Proč? Protože zatím ta definice vlastně neexistuje nikde. Za další, je pravdou, že momentálně připravujeme návrh na hlučnost. Eh, některé zúčastněné strany ovšem za námi chodí a říkají, že zde je nyní nový fenomén, Eh, je to v podstatě bezpečnostní problém, to máte pravdu, který pochází z toho, že nová vozidla, eh, která se uvádějí na trh, zejména ta čistě elektrická vozidla, jsou tak tichá, že si jich nevšímají chodci. A bylo to v roce 2010 až 2011, kdy jsme se tímto problémem zabývali. A napadlo nás vlastně to, že nejsme schopni definovat nějakou fixní legislativu pro tuto oblast. Hovoříme o doporučeném přístupu, v rámci kterého, pokud to bude možné pro výrobce vozidel, by existovaly určité požadavky, které by mohly znamenat zavedení určitého zvýšeného hluku, zvýšené hlučnosti, tak, aby zde neexistovaly ty negativní dopady na bezpečnost ostatních účastníků provozu. Takže ano, pravdou je, že nemáme jasnou definici toho, co to je ten limit pro takzvaná tichá vozidla. Za druhé, není to nic povinného, je to doporučení, eh, které bychom měli prosazovat. Za třetí, je to založené na práci, která proběhla na úrovni odborníků v tom smyslu, jaký je nejlepší způsob zvýšení bezpečnosti pro eh, hybridní nebo elektrická vozidla, tak abychom minimalizovali jejich dopady na ostatní účastníky provozu proč eh, takovýto návrh vlastně vůbec děláme v kontextu hlučnosti vozidel. Podle našeho názoru to nutné je, protože očekáváme, že momentálně tento návrh eh, vypracuje nové testovací limity a novou eh, testovací metodu. Právě proto tento problém tichých vozidel je velmi aktuální. Před dvěma lety už se objevil poprvé a pokaždé v podstatě, když e, vypracováváme nějaký, nějaký program pro elektrická vozidla, tak se nutně dříve nebo později stane nějaká nehoda tím, že chodci nejsou například zvyklí na to, že auta najednou nedělají žádný hluk. Právě proto sem zavádíme tento dodatečný, dodatečný rozměr. Je to legislativa pro bezpečnost jednoznačně, to máte pravdu. Nicméně právní základ tohoto návrhu, jak říkám, je fungování vnitřního trhu, kde chceme také zohlednit bezpečnost a e, ochranu životního prostředí. Podle našeho názoru to proto bylo logické zahrnout to do stejného návrhu. Děkuji vám. Ano, prosím, pan Stevens, prosím. Děkuji. Já k tomu chci ještě něco dodat, abychom, aby nedošlo k nedorozumění, když hovoříme o nějakých zařízeních, které budou generovat hluk pro e, elektrická vozidla, hovoříme o nízkých rychlostech do 20 km za hodinu. Pro vyšší rychlosti tato potřeba už není, protože ta vozidla také mají pneumatiky a pneumatiky dělají v podstatě stejný hluk jako u e, vozidel se spalovacími motory. Děkuji vám. Ano, to je velice důležité vysvětlení eh, k tomuto tématu. A pokud vím, ta druhá otázka byla na pana doktora Babiše. Mám pravdu, prosím, máte slovo. Okay, history of uh, noise effects. Ano. Historie výzkumu dopadů hluku. V 60. 70. letech eh, se výzkumy prováděly v laboratoři. Lidé tam byli, eh, poslouchali různé úrovně hluku a potom eh, se jich výzkumníci ptali na to, jak to vnímají. Když řešíte dopad hluku, je důležité, abyste se zamysleli nad tím, že hluk má negativní dopad na jednotlivé aktivity. Například, eh, když řidič eh, nákladního automobilu řídí, sedí v kabině, je vystaven vysokému hluku, ale na druhou stranu ho to nemusí tak eh, rušit, protože to není v takovém stavu jako člověk, který chce například někde spát nebo relaxovat a může, takovýto člověk může vnímat eh, hluk eh, silněji, i když je třeba objektivně nižší. To znamená, že eh, ty stejné přístupy, jaké známe například u znečištění ovzduší, nemůžeme aplikovat u hluku, protože to funguje trochu jinak. Citlivost vůči hluku se samozřejmě během let změnila. Já jsem vám ukazoval tu křivku souvislosti mezi hlukem a vnímáním hluku. To vycházelo z relativně starých studií. Nicméně, pokud jde o hluk z ze silniční dopravy máme i novější e, studie, a máme také studie týkající se letecké dopravy. Zdá se, že lidé v současné době vnímají mnohem citlivěji hluk z letecké dopravy, než tomu bylo dříve. Ale to tak úplně neplatí u silniční dopravy. Tam ty do, e, dopady, to vnímání zdá se být konstantní. Došlo k určitému nedorozumění. Když jsem hovořil o té jednotce DILE, kterou vypočetla Světová zdravotnická organizace, hovořil jsem tam o tom čísla 1 milion. Jedná se o počet let, o které Eh, která eh, lidé neprožijí eh, kvůli tomu, že zemřou dříve nebo je neprožijí kvalitně kvůli tomu, že onemocní. A s tím souvisí eh, například také eh, častější počet infarktů a tak dále. Eh, já jsem v Německu zjistil, že asi 3 infarktů jsou způsobená hlukem z dopravy, ale ne každý infarkt musí být nutně smrtelný, ale samozřejmě má negativní vliv na zdraví. Já jsem eh, chtěla poukázat na to, že je zkrátka potřeba vnímat eh, negativní dopady hluku na zdraví. Naše tělo eh, vnímá hluk, musí ho nějakým způsobem zpracovávat a to vede ke stresu. Úroveň hluku může vést k tomu, že se lidi cítí nepříjemně a to samozřejmě má negativní vliv na kvalitu života a e, v konečném důsledku také na tu jednotku DILE, o které jsem hovořil. Thank you very much, Dr. Babiš. Děkuji vám mnohokrát, pane doktore Babiši. Další otázky, prosím. Nikdo další se nechce na nic zeptat. A přece jenom, výborně. Prosím, představte se, buďte tak laskav. Eh, dobrá, děkuji. Já jsem Petr Kimt, pracuji pro ECRMA a chtěl bych se zeptat pana Heinze Stevena eh, na jeho studii. Správně v úvodu říkáte, že potenciál eh, pro hlučnost pneumatik, to znamená hluk, který pochází z trakce mezi pneumatikou a povrchem, tak ten potenciál pro, te, pro tu redukci z hlediska povrchu je zhruba 10 decibel, a e, změny pneumatik mohou znamenat až změnu o 5 decibel. Takže, když se potom podíváme na různé scénáře, které byly představeny na snížení e, té celkové hlučnosti e, dopravy o 3 decibely, nevidíme zde žádné zvážení těch změn užívaného povrchu silnic. Já si myslím, že to je škoda, protože když se navíc podíváme na prezentaci, která zde zazní ze strany European Road Federation, tak tam se uvádí, že e, mastické asfalty, které jsou už dnes k dispozici, mohou znamenat snížení hlukových emisí až o 4 decibely. Například ten model používaný v představené studii pana Heinze e, zvažuje povrchy, u kterých eh, v podstatě nevidíme žádnou redukci hlučnosti. Důvod je ten, že ten model eh, pro tu studii pochází z listopadu 2003, takže je to v podstatě studie založená na technologii minulosti. Bylo by, myslím, velmi užitečné do této studie zahrnout a zohlednit v ní současný stav techniky. Můžete prosím zopakovat druhou část té vaší otázky? Ano, chtěl bych se zeptat, jestli se k tomu můžete vyjádřit, jestli ty závěry by byly jiné, kdybyste zohlednili ty různé druhy dostupných tichých e, povrchových úprav vozovek. No, e, ehm, zahrnuli bychom sem toto, dosáhli bychom vyššího snížení hlučnosti. To není ani otázka na tento návrh pro vozidla, protože eh, tichý povrch funguje pouze tam, kde je. A v podstatě musíte počítat náklady a výhody a tak dále. Eh, já si myslím, že nelze jenom ukazovat si prstem na ty ostatní a říkat, oni musí dělat více a my nemusíme dělat nic. Je nutné, abychom se všichni angažovali. Potřebujeme příspěvek z hlediska hlučnosti jak pneumatik, tak vozidel, tak povrchů. Tak, abychom dosáhli to, toho, čemu pan Pobříká tiší Evropa. Když jsem hovořil o těch pěti respektive deseti decibelech, to není nutně ten potenciál snížení, to je ten rozsah toho, co je uh, dnes na trhu, to znamená ta nejtižší pneumatika versus ta nejhlas, nejhlučnější pneumatika. Samozřejmě všechny jsou homologované a ten roz, to rozpětí nesmí být 5 decibel, to se musí redukovat a ty limity se musí snížit, protože to je něco, co vidíme zejména u těžkých nákladních vozidel, tam je situace ta, že v podstatě všechny jsou velmi blízko tomu limitu už teď, ehm, protože ty limity jsou velmi přísné. Pokud jde o povrch vozovky, těch 10 decibel, eh, ten rozdíl tam máme, když vezmeme v potaz i dlážděné ulice. Když je nevezmeme v potaz, tak opět hovoříme o nějakém rozpětí zhruba 5 decibel. Dobrá, díky. Eh, doufám, že jste spokojen s odpovědí, ano. Ano, děkuji. Fajn. Další otázky. Nikdo se nehlásí? Ano, prosím, pane kolego. Ingolstadt. I have a question to Mr. Babiš. Andreas Gruber, Audi Ingolstadt. Já mám otázku na pana Babiše. Včera v hotelu jsem si Eh, četl pokyny pro osvědčené postupy GPG od EEA, od eh, tedy European Environmental Agency z roku 2010. Našel jsem tam zajímavý fakt. Hovoříme o těch eh, vztazích mezi vystavením hluku a reakcí na ně, to jsou ty známé křivky a je tu věta, která říká, že tiché povrchy vozovek že u tichých povrchů vozovek se objevilo snížení, to znamená nižší eh, rozrušenost, než se očekávalo. Eh, takže tyto hodnoty o eh, reakci na vystavení hluku jsou ty hodnoty platné i pro tiché povrchy, a nebo ten počet lidí, kteří jsou rušeni hlukem, je stejný, nebo je nižší, nebo jak to je? Víte, já té vaší otázce moc nerozumím ty křivky o reakci, ty křivky o rozrušenosti, o kterých hovoříte, ty jsou založeny na reprezentativních průzkumech, které byly provedeny v jednotlivých komunitách. Tam se zohledňovaly, respektive tam byly různé situace. Tiché povrchy s dobrým povrchem, špatné povrchy, eh, vysoký objem dopravy, nízký objem silniční dopravy a tak dále. Ten společný indikátor tohoto vystavení hluku je LDEN podle té směrnice o hlučnosti. Bez ohledu na to, co v které, v které situaci je dominantní z hlediska utváření toho hluku v daném prostředí. A ty křivky vám v podstatě tedy tím pádem říkají pouze očekávaný počet lidí v té dané komunitě, kteří se budou cítit rušeni tím hlukem v určité hlučnosti. Samozřejmě vždy existuje variabilita, takže to jsou pouze průměry, to v těch křivkách. Variabilita samozřejmě je i mezi lidmi. Některým z nás zkrátka hluk vadí více, některým z nás hluk vadí méně, ale pro utváření politiky je potřeba znát určitý průměr vnímání hlučnosti. A od toho jsou tu ty křivky. Doufám, že vám to odpovědělo. Odpovědělo vám to? Eh, a pardon, omlouvám se. Ano, je, je jasné, že ty křivky jsou průměry. Ale já jsem si tam přečetl, že na těžších površích tyto vztahy mohou být i jiné, že ty křivky by byly mírnější. Takže otázka je, jak je toto důležité pro ten celkový počet lidí, kteří jsou rušeni hlukem. Ta ty počty lidí, kteří budou rušeni hlukem, budou v tom případě o něco nižší nebo o hodně nižší na tichých, na, tich, na tichých površích a to je to, na co se chci zeptat. Ano, no víte, oni jsou i další faktory, které určují to, do jaké míry budeme rušeni hlukem. Nejde pouze o hlučnost jako takovou. Máme různé individuální faktory, psychologické faktory. V podstatě takové společné pravidlo je, že můžeme říci, že 30% reakcí je kvůli hluku, 30% je kvůli osobním dispozicím a ta poslední třetina jsou faktory neznámé. Může dojít k tomu, že nějaký povrch s nízkou hlučností eh, ve spojení s eh, lepším okolím bude atraktivnější pro lidi, Eh, nějakým způsobem tak, že na stejnou hodnotu hlučnosti budou reagovat méně rozrušeně. Ale tyto efekty zde vůbec nejsou zohledněny. Ty, zohledněny ty těch, v těch křivkách zkrátka nejsou. Hovoříme-li o specifické situaci, může klidně dojít k tomu, že zde máme jiné faktory, které budou snižovat subjektivní hodnocení akustické situace v daném kontextu. ale jestli mi dovolíte ještě dodat, to eh, řešení toho hlukového problému není, že dáme lidem prášek, aby už jim ten hluk nevadil, jde o to, abychom ten hluk snížili. Já se chci zeptat právě na to, jestli to rozrušování, ten pocit rozrušenosti hlukem je, eh, je hlavně, hlavně složena z té hlučnosti, jestli to je hlavní eh, podklad vaší studie těch 1 milion případů. Ano, narušení spánku, to je, to je ten hlavní faktor, který vidíme v těch jedna milion, jednom milionu let ztracených. Eh, pak zde máme ještě běžnou rozrušenost a pak zde máme ty eh, infarkty, srdeční záchvaty, to je už jenom velice malý podíl. A ještě, že to tak je, kdyby to bylo naopak, bylo by to mnohem horší, že ano? Děkuji. Další otázky. Nikdo. Dobrá. Děkujeme vám všem. Vážení kolegové, dovolte mi nyní uzavřít první část našeho dnešního semináře. Na druhou část eh, bych eh, rád pak předal slovo svému drahému kolegovi panu Tatarelovi, který bude předsedat Eh, této druhé části našeho semináře. Tím tomu předávám slovo. Pane Tatarelo, prosím. Grazie, eh, buongiorno a tutti. Děkuji vám, dobré ráno všem. Je mi ctí předsedat druhé části a velice děkuji kolegovi Miroslavu Ouskému za to, že vedl první část tohoto semináře. A já mu také potom na závěr předám slovo, tak aby mohl schrnout závěry tohoto důležitého workshopu. Je vás zde dnes mnoho a to poukazuje na to, že se zabýváme skutečně zásadní problematikou. Je to téma, které se dotýká mnoha milionů Evropanů. Mnoho milionů Evropanů se stává obětí hlučných měst. A je to také téma, které se dotýká výrazné části evropského průmyslu a nejenom automobilového průmyslu, což je očividné, ale týká se to i celé řady dalších průmyslových odvětví. V první části našeho dnešního workshopu jsme slyšeli zástupce akademické sféry a odborníky. V druhé části to bude celé trochu techničtější. V rámci druhé části totiž promluví jednotliví aktéři z této oblasti. Kolega Miroslav Ouský a já jsme se pokusili snad úspěšně sestavit vyvážený workshop, tak aby se ke slovu dostali všichni. nemáme nějaký předem vytvořený návrh nebo nějaké hotové řešení, které bychom nabídli. Jedná se o velice komplikovanou problematiku. Slyšeli jsme to například v souvislosti s těmi tichými vozidly. Na jednu stranu řeší určitý problém a na druhou stranu vzniká problém nový, protože jsou to vozidla příliš tichá, než aby na ně zvládali reagovat chodci. Komise nyní předložila nový návrh, předložila nový textový návrh a nyní je úkolem Evropského parlamentu tento textový návrh vylepšit a proto je náš dnešní workshop velice důležitý. Bohužel se sem nedostavilo mnoho poslanců, těm několika, kteří zde jsou, velice děkuji za jejich účast a já jsem přesvědčen, že se přesto pokusíme využít vaše důležité podněty pro zlepšení návrhu komise. Pokusíme se zapracovat na tomto návrhu nejenom ve spolupráci s dnes přítomnými odborníky, ale využijeme také vašich otázek a to k tomu, abychom se zaměřili třeba i na takové problémy, které nám zatím unikaly, anebo abychom některé problémy proplacovali více do hloubky. Doufám, že zde budeme moci odvést dobrou práci a tolik tedy na úvod. Nyní má jako první řečník slovo pan Erik de Graaf z MNP z Nizozemska který se zaměřuje na snižování hlučnosti ve prospěch lepší kvality života a také zodpovídá za simulaci problematiky nízkohlučných vozidel v Nizozemsku. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Dobré ráno všem. Návrh komise o hluku motorových vozidel uh, už se souvisí s celou řadou další legislativy. Uh, Především jde o nařízení o hluku z pneumatik, protože e, to je něco, co má velký vliv na celkový hluk. My jsme se soustředili nicméně především na hluk z pohonu. Často eh, ale dochází k tomu, že hluk eh, z pohonu byl už dostatečně snížen a tak hlavní zdroj hluku jsou pneumatiky. Eh, bývalý test, který se používal, nebyl příliš dobrý na hodnocení celkového hluku a nebyl také využitelný pro nové typy vozidel. Tak bylo třeba test změnit. Nový, nová metoda testování navržená komisí je dobrá. Bude moci hodnotit celkový hluk vozidla, včetně pneumatik. Samozřejmě bude zásadně, aby byly stanoveny správné limitní hodnoty než se podívám na směrnici eh, o hluku z pneumatik, chtěl bych eh, poukázat na některé eh, další věci. V současné době existují různé technické standardy, například od ISO. Stále se ještě hovoří o tom, zda nová metodologie je stoprocentně vhodná. Označování pneumatik eh, může eh, být vhodné, ale také nemusí být vhodné pro celou Evropskou unii. Eh, členové ISO navrhli, že budou spolupracovat a budou se snažit přispět ke kvalitě legislativy komise. Směrnice o hluku Eh, z pneumatik eh, byla nejdřív navržena v roce 2001, poté byla přepracována v roce 2009. Eh, nové požadavky na hluk vstoupí v platnost do konce tohoto roku pro nové pneumatiky a v roce 2013 pro nové automobily. Nicméně se objevuje otázka, co se stane s s hlukem z pneumatik v budoucnosti. Pokud bude mít scénář push, eh, potom eh, budou, eh, bude se požadovat, aby všechny pneumatiky měly, splňovaly nové požadavky. Pokud budeme mít scénář pull, potom bude možné, aby limity byly ještě, nebo aby pneumatiky splňovaly ještě přísnější limity než požadované legislativou. Každý automobil má dva hlavní zdroje hluku. Jednak je to hluk z motoru a hluk z pneumatik. Jejich součet potom ehm, vede k výpočtu celkového hluku. Zde vidíte eh, graf. Na horizontální ose je hluk z pohonu, na svislé ose je eh, celkový hluk. abyste viděli, jak číst tento graf, podívejte se na ty oranžové šipky. Určité, určitý hluk z motoru, šipka jde nahoru do žluté oblasti a poté odečtete odpovídající celkový hluk. Příspěvek hluku z pohonu a hluku eh, z pneumatik. Potom jako součet dává celkový hluk automobilu. Celkový hluk z, automobily, z automobilu je eh, možné snížit například tím, že snížíte hluk z pneumatik a necháte stejný hluk eh, z pohonu, anebo naopak. Největšího snížení samozřejmě dosáhnete, pokud se snažíte snížit oba zdroje hluku. A zde vidíte různá omezení. Na prvním grafu vidíte doplnění předchozího grafu. Druhý graf ukazuje limity pro hluk z pneumatik od roku 2013. Ehm, hlukové emise se celkově snižují, protože poté budou přísnější požadavky na hluk z pneumatik. Eh, další graf eh, poukazuje na fázi 1 limitu. Zde vidíte, že limit není eh, přehnaný, protože většina automobilů už v té době bude pod touto hranicí. hranicí. Poslední graf Eh, ukazuje eh, přísnější limit, eh, potenciálně v roce 2018. Navrhované limity hluku by tak mohly vést na trhu k vytvoření určité síly, která bude snižovat celkový hluk automobilů. Pokud tato síla bude dobře fungovat, mohla by skutečně vést k vytvoření nových technologií. Je zde velký potenciál Někteří eh, tvrdí, že úkolem eh, regulace je snažit se stimulovat eh, nová high-tech řešení. Existuje směrnice o všeobecné bezpečnosti, která se zabývá také tímto problémem. Existují dva problémy týkající se pneumatik. První je trvalost eh, pneumatik. Eh, pneumatiky eh, mají životnost asi 10 až 20 životnosti automobilů. To znamená, že pneumatiky se mění častěji než automobily. S ohledem na eh, změnu, průběžnou změnu pneumatik je možné také změnit limity a případně je možné eh, postupně požadovat, aby po uplynutí určité doby eh, bylo nutné uvozu změnit pneumatiky za pneumatiky, které mají nižší emise hluku. Další problematická otázka se týká nahrazování různých typů pneumatik. je, existuje problém s tím, že limity v, ve směrnici o hluku z pneumatik eh, možná nebudou dostatečně přísné. Eh, zkušenost z Japonska eh, ukazuje, jaké testy ukazuje výsledky eh, testů u nákladních automobilů a ukazuje se, že eh, je třeba odpovídajícím způsobem, že je vhodné odpovídajícím způsobem změnit testovací postupy. Eh, nová, nový způsob měření je vhodnější pro nové technologie, nicméně dopad bude záviset na limitech. Nízké limity budou mít samozřejmě nižší dopad ve srovnání eh, s současným eh, stavem. Limity v rámci fáze 2 by měly vést eh, k výraznému zlepšení. Zároveň by Možná bylo vhodné, aby zde existoval ještě další, třetí krok, případně odpovídající označování pneumatik. A stále nevyřešené otázky se týkají toho, eh, jaké by měly být požadavky na náhradní eh, pneumatiky, eh, jaké by měly být limity u nákladních automobilů a zda by pneumatiky u nákladních automobilů měly být také zahrnuty do směrnice o hluku z pneumatik. Doktor de adesso da... Mm, děkuji vám, pane de Graaf. A nyní má slovo další řečník, pan Hudáč. Děkuji mnohokrát, pane předsedu. Je mi velkým potěšením zde, zne, zde dnes být. Děkuji vám za uspořádání tohoto slyšení protože to je téma pro náš průmysl velmi, velmi důležité. Dovolte mi připomenout to, co už zaznělo ze strany komise na začátku. Tento průmysl je klíčový pro evropské hospodářství. Jsme největším soukromým investorem do výzkumu a vývoje. Zaměstnáváme až 15 milionů lidí, ať už přímo nebo nepřímo, a jsme neustále pod regulačním tlakem. Jednak se musíme zabývat hlučnosti a jim snižováním, musíme se zabývat snižováním emisí CO2 a dalšími věcmi. Sečteno a podtrženo, to znamená, že je zde obrovský tlak na tento průmysl z hlediska nákladů a musíme být velmi opatrní v tom, co děláme, pokud jde o naši konkurenceschopnost jak na evropské, tak globální úrovni. To není žádné stěžování, to jsou prostě fakta. Tyto požadavky splňujeme, musíme to dělat i dál a musíme být velmi opatrní, abychom eh, nepřesáhli určitou hranici nákladů, která by v Evropě mohla znamenat neprospěch tohoto průmyslového sektoru. K hlučnosti. Od roku 1970 máme čtyři evropské směrnice, eh, které snížily hlučnost až o 90 Naposled to bylo v roce 96, kdy jsme limitní hodnoty nastavili na zhruba 74 decibelů a pro osobní auta a 80 dB a pro užitková auta užitkové vozy. Nebudu hovořit o těch mezikrocích, to bychom tu byli až do rána. Nicméně jedna věc, kterou v kontextu tohoto snižování vidíme a kterou zatím nikdo nezmínil, je to, že se nesmíme zabývat pouze vozidly a tím, co děláme s vozidly, musíme se na to dívat integrovaně. Hlučnost eh, rovněž vzniká řízením dopravy eh, a chováním řidičů a samozřejmě povrchem vozovky. A když budeme řešit všechna tato témata společně, pak můžeme skutečně výrazně snížit hlučnost dopravy. Nová testovací metoda, o tom už se hodně mluvilo, je zásadní zmínit, eh, že eh, tato metoda byla zavedena v roce 2005 a po jejím schválení se společně s komisí vytvořila databáze, monitorovací databáze, která zahrnuje zhruba 1 tisíc čísel a výsledků testování. Tato databáze byla analyzována DNO, TNO, eh, dala, byla dána k analýze komisí a eh, k analýze UTAKu a TUV, což jsou dvě uznávané laboratoře v Evropě, eh, které toto celé dělali pro ACEA. E Jaký byl důvod? Velmi jednoduchý. Chceme stanovit sni- možnost snížení hlučnosti vozidel v reálném provozu, které může e, fungovat, které bude dostupné cenově a bude proveditelné pro průmyslový sektor. Já vám ukážu klastry a výsledky analýzy této databáze za chviličku, protože to je naprosto zásadní pro stanovisko, které k, tomu, k tomuto všemu ACA zaujímá. My s návrhem komise máme tři problémy. Jedna kategorizaci, jedna limity a jednak doba zavedení. Já hovořím o těch hlavních problémech, které máme s tímto návrhem, který eh, je dnes na stole. Pokud jde o kategorizaci, Komise s velmi malými změnami používá vlastně stejnou kategorizaci jako už od roku 1985. To znamená, že například pro vozidla M1 máme dvě kategorie, pro M3 máme dvě kategorie, eh, my bychom chtěli mít tři kategorie, já vám to všechno ukážu. Na druhou stranu ACEA e eh, se na tento návrh dívá z toho hlediska, jaké je složení flotily dnes. Uvidíte, že navrhujeme ne dvě, ale tři kategorie, a to je založeno na monitorovacích datech, na datech, která jsme získali během monitorovací fáze a vztahuje se to rovněž na určité charakteristiky konkrétních kategorií vozidel. Já si myslím, že náš návrh, alespoň z hlediska těchto kategorií M1 a M3, daleko lépe reflektuje realitu současného vozového parku tak. Toto je nejdůležitější součást naší pozice. Vidíte ty klastry, které jsou výsledkem eh, monitorovacích dat. Vlevo máme na ose Y decibely hlučnost, na ose X pak máme eh, výkonnostní poměr, poměr výkon váha, výkon hmotnost. Komise navrhuje kategorizaci pro vozidla M1 do 150 a nad 150 kWh za hodinu, eh, kilo, eh, tun, pardon, my navrhujeme tři kategorie. Ty, jak vidíte, daleko lépe reflektují realitu. První kategorie M1A, jaký říkáme my, do 125 tun. Eh, druhá kategorie M1B, 125 až 150 kW na tunu to je Eh, ta střední kategorie a třetí kategorie M1C nad 150 kW na tunu. V těchto kategoriích na základě výsledků navrhujeme limitní hodnoty ve dvou krocích nebo třech krocích, chcete-li. Ten první krok by byl jeden rok po eh, schválení, druhý krok o pět let později, tím pádem šest let po schválení. A třetí krok, což je stejná hodnota e, jako druhého kroku, ale pokrývá všechny druhy. Ten druhý krok je pouze pro nové druhy vozidel, ten by přišel ještě o dva roky později. Ty doby zavedení e, jsou delší než ty návrhy komise, protože daleko lépe reflektují to, jaká je reálná situace v průmyslu. Když se podíváme na návrh ACEA, tak pro M1A 72 decibel pokrývá 10% vozidel. Takže to, to by se snížilo. Eh, nejprve tady jeden rok po schválení. Eh, to znamená, jednalo by se o snížení nějakých 10% hlučnosti. Pak druhá fáze na 70 decibelů je už eh, pro 50% vozidel. Komise navrhuje to snížit okamžitě o 50%, to znamená snížit hlučnost 50% vozidel po dvou letech. Druhá kategorie je úplně stejná, vždycky zde máme 10% vozidel nad návrhem ACA a v třetí kategorii je to opět zase 10% nad a zbytek pod. Přičemž v tom druhém kroku navrhujeme snížení hlučnosti pro 50 vozového parku. Když se podíváme na registrace osobních vozidel, vidíme, že první kategorie představuje zhruba 99 všech registrovaných vozidel eh, v Evropské unii, prosím. A podobná situace máme, je, je v kategorii M3. Jako příklad tady máme zde první kategorii do 180 kW na tunu, druhá od 180 až 250 a třetí nad 250. Opět situace je zde stejná. Ehm, návrh máme 79, 81, 82 ten limit a opět i zde máme ty tři fáze. První krok jeden, krok, jeden rok po zavedení, to je těch 10% vozového parku v té horní části těch kategorií a 6 let po přijetí pět let po prvním kroku navrhujeme pokrýt 50 vozového parku. E, doby zavádění. O nich mluvíme v podstatě neustále. Pakliže průmysl má co si udělat v této věci a má snižovat hlučnost nějakým řádným způsobem a efektivně z hlediska nákladu, je potřeba na to mít dost času. Eh, my odhadujeme, že doby na zavedení, eh, které, navrhují, které navrhuje komise, nejsou dostačující. Já už jsem zmínil ty eh, lhůty, které bychom rádi viděli z naší strany, to je ten jeden rok, šest let a osm let, záleží samozřejmě, jak se na to díváme, jak to počítáme. Nicméně navrhujeme, aby ten první krok proběhl už jeden rok po přijetí tohoto balíčku, tohoto, této směrnice. Eh, pardon, toho nařízení. Eh, tady máte navržené ty kroky od ACEA 72 e decibel pro M1, 82 decibel pro eh, nejtěžší N3, to znamená pro ty nad 250 kW na tunu. Opět veškeré tyto návrhy jsou odvozeny od analýzy monitorovacích dat a reflektují situaci tak, jak v tomto průmyslovém sektoru je a i náklady, které by s tím souvisely. Tady máme ty limitní hodnoty, to máte eh, všechno ve svých podkladech, eh, takže rozdíl mezi komisí a námi je eh, v té kategorizaci hlavně, je v, té, v těch limitních hodnotách, které podle našeho názoru jasně odrážejí data z reálných výzkumů a jsou to návrhy ehm, cenově dostupné a rozumné z hlediska dobře jejich zavádění. Na závěr mi dovolte říci, že výrobci, jak jste viděli, mají eh, za sebou skvělou práci v redukci, v redukci hlučnosti a v, z hlediska splňování dalších požadavků, jak, jako například emise CO2, NOx, Euro 5, Euro 6 a tak dále. Eh, nesmíme zapomínat na to, co už bylo řečeno. Snižování o 3 decibely znamená snížení o 50% celé hlučnosti. To je velice důležité. Takže redukce o 1, decibel je zhruba asi redukce o 20%. Není to lineární křivka, je to křivka exponenciální a na to nezapomínejme. Už bylo zmíněno, že těch 68, eh, což je v návrhu komise, je hlučnost elektrického vozidla. Já si nedovedu představit, jak můžeme zároveň říci, že elektrická vozidla jsou příliš tichá, příliš nebezpečná a na druhou stranu chceme mít návrh, který nás dotlačí někam, kde už v podstatě vůbec nemůžeme existovat. Náklady na toto snížení jsou samozřejmě velké. Když budeme muset splnit nároky komise, bude nás to stát zhruba 1500 až 3000 euro na jeden nákladní vůz. Když to uděláme i pro vozidla kategorie M1, je to zhruba 3 až 600 eur na vůz. My jsme připraveni přijmout tyto velice ambiciozní limity. Jsme připraveni toto udělat ve správný čas, ale musí to být všechno s rozumnou lhůtou pro zavedení opatření. Musí to být dostupné. Dostupnost je velice důležitý aspekt tohoto návrhu, to musí být aspekt klíčový a je to aspekt klíčový pro stanovisko ACA. Musíme pamatovat na konkurenceschopnost tohoto průmyslového sektoru, musíme pamatovat na náklady eh, podnikání v Evropě. Tím, že jsem zmínil integrovat, přehodit, eh, přehodit odpovědnost na někoho jiného. Eh, já říkám, že my uděláme to, co se od nás očekává. V tom návrhu se eh, nároky na nás jasně stanovují, ale jsme přesvědčeni, že i ostatní by měli přispět svým náležitým dílem. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, pane doktore Hodači. A nyní má slovo pan Facilet Cinaralp, generální tajemník evropských výrobců pneumatik, paní Facilena Ralp a pak budeme mít rozpravu. Dobré ráno, vážení poslanci, vážení posluchači. Je pro mě velkou ctí, že zde mohu být. Zdá se mi, že opět hovoříme o tom, o čem jsme hovořili před několika lety. Myslím si, že eh, v současné době všichni uznávají, že pneumatiky hrají důležitou roli, pokud jde o hluk z vozidla. Je zásadní eh, uvědomit si, že eh, vlastně to, co vozidlo dělá, prochází pneumatikami, když například zrychluje a tak dále. Je proto třeba řešit otázku pneumatika. Já myslím, že jsme v posledních letech ukázali, že jsme schopni řešit problémy. Zároveň chceme informovat eh, lidi v rámci legislativního procesu o tom, eh, jaké jsme doposud učinili kroky, jaké byly doposud kroky z regulatorního hlediska, a také o tom, jaké by mohly být další kroky. Myslím si, že je třeba o nich uvažovat aktivnějším způsobem než doposud. První legislativa týkající se hluku byla schválena v roce 2001. Tehdy jsme měli určité hlukové limity, ty byly potom v roce 2009 zpřísněny. Tuto legislativu už eh, předchozí řečníci několikrát eh, zmínili. Tato druhá legislativa stanovuje ambiciozní požadavky pro pneumatiky. Snížení u valivého hluku během deseti let představuje až 10 eh, decibelů. Eh, jedná se o 5 decibelů u eh, osobních automobilů a 3 decibely u nákladních automobilů. Pokud jde o testovací metody, k těm chci také něco říci. Metoda zůstala stejná mezi těmi lety 2001 a 2009. Eh, údaje. Eh, tato metoda zajišťuje, že údaje mohou být eh, přímo srovnatelné. Požadavky jsou zde rychlost 80 km za hodinu, méně u nákladních automobilů, motor je vypnut a tak dále. Není zde tedy žádný zásah ze strany motoru, pokud je o hluk. A šlo o to měřit valivý hluk pneumatik. Je důležité, aby tato metoda tedy byla dodržována. Je dobré, že zůstala stejná mezi těmi lety 2001 až 2009. Pokud jde o působnost legislativy, působnost 661 e, se týká pneumatik, které se dostávají na trh a které se vyrábí. Pneumatiky jsou hodnoceny z hlediska velivého hluku podle 661 a jsou testovány poté také v rámci schvalování typu vozidla podle jiné legislativy. Tato dvě nařízení používají eh, dvě různé testovací metody, protože eh, mají jiné cíle. Je zde jiná rychlost pro testování. U pneumatik je to 80 km za hodinu a u um, vozu je to 50 km za hodinu. Měření u 50 km za hodinu a 80 km za hodinu vede k rozdílu až 10 decibelů. A já si myslím, že e, to je tedy velký rozdíl, na který se nesmí zapomínat. Zároveň, zároveň zde není žádná korelace mezi těmi dvěma testovacími metodami pro pneumatiky a pro vozidlo. To je důvod, proč se domníváme, že návrh Evropské komise zohledňuje Eh, některá omezení eh, průmyslu, který produkuje pneumatiky. My neříkáme, že se nechceme účastnit testování, ale skutečnost je taková, že existují dvě testovací metody, které se používají na stejné pneumatiky a ty pneumatiky musí dodržovat požadavky podle obou testovacích metod. Pokud se podíváme na limity, eh, průmysl a produkce pneumatik byl velice ambiciózní došlo ke snížení 2 až 10 de, 2 až 5 decibelů. Limity, které byly stanoveny, byly velice přísné. V první tabulce máme e, legislativu z roku 2001. Vpravo máme potom tabulku legislativy z roku 2001. 9. Limity se eh, účast, eh, týkají také nákladních vozidel, nejenom osobních vozidel. U osobních vozidel je snížení 2 až 5 decibelů, u nákladních vozidel 3 decibely. V Evropě existuje kombinovaná legislativa pro pneumatiky. Zákonodárce eh, uznal, že je potřeba podívat se na výkon pneumatik koordinovaným způsobem a vyrovnaným způsobem. 661 i eh, směrnice o označování pneumatik eh, se snaží přistupovat k výkonu pneumatik vyrovnaným způsobem. Naši inženýři se snaží správně interpretovat eh, legislativu týkající se eh, testování, stejně tak jako označování. Eh, samozřejmě chceme zajistit, aby naše produkty splnily kritéria, ale zároveň, aby byly spolehlivé, protože nesmíme zapomenout na to, že pneumatiky jsou zodpovědné také za bezpečnost vozidla. Hodně se očekává od označování pneumatik. Snižování hluku z pneumatik e, má několik vrstev, tři vrstvy. E, původní požadavky jsou ze 661 a později e, došlo ke snížení požadavků, snížení hluku o 3 decibely oproti 661. Myslím si, že automobilový průmysl je jediným průmyslem, který eh, přijal to, eh, že by měly být tímto způsobem zpřísněny limity. Zanedlouho uvidíme, jakým způsobem se začne ubírat trh a jak tedy pneumatiky, nové pneumatiky budou mít nižší hlučnost. Je třeba mít na paměti to, že e, pneumatiky a vozy jako takové e, nejsou jediným zdrojem hluku. Je třeba mít e, celostní přístup a, a zahrnout další zainteresované strany do snižování hluku. Nechceme ukazovat prstem na nikoho. Nicméně, pokud hovoříme o vozech na silnicích, je třeba mít na paměti tři hlavní aktéry. Ehm, voz, vůz samotný, a pneumatika, ale také povrch, povrch vozovky. Existují různé povrchy vozovky, už to zde zaznělo. Ehm, zazněl zde příklad eh, belgických vozovek, které mají různé povrchy. Pokud eh, chceme dosáhnout dalšího pokroku při snižování hluku, je třeba soustředit se také na povrch vozovek. Samozřejmě také eh, chování řidičů je zásadním faktorem. Myslím si, že i v této oblasti je třeba učinit další kroky. Legislativa, o které dnes hovoříme, poukazuje na to, že se jedná o doplňující návrh k tomu, co už bylo schváleno dříve v oblasti eh, hluku z pneumatik. A není. Co udělat dále? Eh, my se domníváme, že nyní nastal čas, abychom se zabývali otázkou také povrchu vozovek. Ehm, na trhu už jsou dostupné odpovídající technologie, ehm, které nejsou až tak nákladné. Ehm, na trhu existují tedy nové povrchy vozovek a nyní je potřeba, aby existovala politická vůle, která zajistí, že bude zaveden akční plán pro nové povrchy vozovek. Takovýto akční plán existoval v případě vozů a v případě pneumatik. Nyní je potřeba stanovit minimální požadavky pro vozovky. Zároveň nevíme, jaká je kvalita vozovek v Evropě. Je třeba mít jasný přehled a, a vypracovat hlukové mapy. Eh, tyto mapy už často jsou eh, k dispozici, nicméně se odpovídajícím způsobem nejedná. Eh, na místní úrovni je možné řešit otázku povrchu vozovek a rychlosti. Domníváme se, že by bylo dobré mít harmonizované testovací postupky, postupy pro hluk z povrchu vozovek. Zároveň je třeba eh, snažit se eh, hodnotit eh, jednotlivé povrchy vozovek a jejich hlučnost. A to je oblast, kde bychom chtěli pracovat dále a detailněji. A na závěr nové požadavky týkající se pneumatik eh, eh, budou zavedeny od listopadu 2012 a budou pokrývat eh, veškeré typy pneumatik. Pneumatiky na nových vozidlech a pneumatiky, které se dostanou na trh jako náhradní pneumatiky. A společné snahy pro snižování hluku Eh, na silnicích, eh, musí být aktivní. Potřebujeme mít eh, akční program. Já doufám, že zpráva parlamentu bude odrážet také to, že bude existovat plán, který bude nějakým způsobem odstupňovávat kvality povrchu a že zde budou minimální požadavky na kvalitu povrchu. Poprvé eh, budeme mít eh, určitý, díky této legislativě určitá pravidla, která eh, jsou naprosto jedinečná ve světě. Existuje zde požadavek, aby každý aktér, aby komise, aby každý na trhu zajistil, že tato legislativa bude efektivním způsobem prosazována, aby tak bylo dosaženo cílů této legislativy. A e, zároveň e, se domníváme, že je potřeba podívat se e, na to, jak tato legislativa, jaký vliv bude mít tato legislativa, až bude zavedena. A to byla má poslední slova a já bych vám chtěla poděkovat za pozornost. Grazie lei. Velice vám děkuji. A nyní můžete diskutovat, paní Asi. Děkuji mnohokrát. Já jsem se chtěla zeptat eh, pana Hodače z ACEI. Vy jste navrhoval tři kategorie, jak pro osobní auta, tak pro nákladní vozy. Eh, předtím jsme od pana Popa slyšeli, že hluk z jednoho nákladáku zhruba odpovídá 20 osobním autům, co do tedy hlučnosti. Eh, podle toho, co vy jste říkal, podle toho, co navrhujete pro osobní vozy, vidíme, že úroveň hlučnosti pro nejtižší malá osobní auta je 64 decibelů, a nejhlasitější sportovní vozy mají více než 76 decibelů. To znamená, že nejhlučnější sportovní auta dělají hluk v podstatě ekvivalentní 20 tichým osobním vozům. Pan Pop říkal, že z hlediska hlučnosti dává smysl snižovat hlučnost nákladních vozů v městských oblastech. A já se chci zeptat, no, když si myslíte, že je spravedlivé, aby sportovní osobní auta dělala více hluku než jiná osobní auta, ehm, Měli bychom mít třeba určité limity pro městské a rezidenční oblasti pro řízení těchto hlasitých, často supersportů? Děkuji vám. V první řadě my navrhujeme snížení hlučnosti sportovních vozů, to je jasné. Když se podíváme na tu první, druhou a třetí kategorii, tak v každé z nich budeme mít vozy, které jsou tiší a vozy, které jsou hlučnější. Každý konstruktér to prostě dělá jinak. Všichni se snaží hlučnost snižovat. Já chci upozornit na jednu věc. Sportovní auta, jak jim říkáte, ta třetí kategorie, je 0,03% všech osobních vozidel. To znamená, že celkový hluk z těchto vozů je velmi, velmi nízký, když to vememe obecně. Já si nemyslím, že bychom je měli nějak omezovat v městských oblastech, protože ten dopad těchto několika pár vozů, které si někde jezdí, je velmi, velmi omezený. A podobně, jako jsem zmiňoval už před chvílí, navrhujeme snížit hlučnost i těchto vozidel, eh, nejprve tedy pro těch horních 10% z nich, pro ty nejhlučnější, a pak v tom druhém kroku 6 let po přijetí směrnice nebo 5 let po provedení prvního kroku navrhujeme snížení hlučnosti 50% vozového parku těchto aut. Děkuji. Dobrá, tak mi dovolte ještě jednu věc dodat. dodat. Eh, hovoříte o nízkém procentním podílu sportovních vozů. Měli bychom tedy mít legislativu, která zachová eh, toto procento na velmi nízké úrovni, to znamená ten podíl sportovních vozů. Eh, já si nemyslím, že takováto legislativa je na místě. Bene, C'è spazio per altre domande. Jsou další otázky? Dobrá. Děkuji. Otázka na pana Hodače a eh, Erika van Grafa. Eh, vy jste, pane Gráfe, hovořil o limitních hodnotách. Mně nebylo úplně jasné, jaké ty limitní hodnoty, které navrhujete, mají být. Můžete to prosím ujasnit? Eh, máte nějakou diferenciaci těch limitních hodnot mezi jednotlivými kategoriemi? A teď na pana Hodače. Eh, nejprve bych eh, doplnil otázku kolegyně Setu. Eh, máte nějaké informace o protestech lidí, kteří by demonstrovali nebo protestovali proti hluku ze sportovních vozů? Eh, je někdo takový, kdo by měl problémy s tím, že sportovní vozidla jsou příliš hlučná? A další otázka, ta je řekněme vážnější. Mohl by automobilový průmysl učinit další kroky pro snížení limitních hodnot eh, nad rámec toho šestiletého návrhu komise? Když si vezmeme v eh, úvahu všechny ty doby pro zavedení těchto nových opatření a tak dále, my o tom mluvíme neustále, to je pravda. Je automobilový průmysl ochotný dále snižovat úroveň hlučnosti? Eh, nad rámec tedy těch šesti let, které, o kterých hovoří komise. Děkuji vám. Yeah, thank you. Ano, děkuji. Tedy nejprve k té otázce o limitech. Já nenavrhuji nic. Má role zde je býti nezávislým odborníkem, já proto nic nenavrhuji, ani žádné limity. Já pouze hodnotím návrh komise jako jeden z návrhů, který je před námi. K druhé otázce. Kategorizace. já kategorii nějak neholduji, ale myslím si, že by možná bylo efektivnější mít i více kategorií, protože když si rozdělíme celý vozový park do více kategorií, možná eh, to bude znamenat, že budeme moci stanovit ještě nižší limity eh, pro emise pro jednotlivé kategorie, takže možná to může být efektivnější. Děkuji za pozornost. Well, uh, the first question of... Dobrá, e, k té první otázce o těch sportovních vozech, já nevím, jak se k tomu vyjádřit. Já už jsem to říkal, je to velice omezený sektor. Je to velice malý počet aut, není důvod je nějak vyřazovat z provozu nebo něco takového. E, jak vidíte, my jsme navrhli, že i ty nejhlasitější sportovní vozy budou snižovat svou hlučnost. Je to v těch krocích v našem návrhu. K limitním hodnotám. My eh, pro informaci navrhujeme, tedy teď v kategorii M1 a BC, 72, 73 až 75 decibel v prvním kroku a 70, 71, 74 v druhém kroku, podle té naší kategorizace. K vaší druhé otázce pokud jde o potenciál pro ještě budoucí snížení hlučnosti. Eh, automobilový průmysl je vždy otevřen jakýmkoliv dalším snižováním. Samozřejmě závisí to na době, kterou budeme mít na přizpůsobení se a na nákladech, které to bude znamenat, ale my jsme nikdy ještě neřekli, že nechceme o nějakých potenciálních budoucích snižováních diskutovat. Jak říkám, závisí to na nákladech, závisí to na době pro, pro aplikaci těchto nových pravidel, Říkám ještě jednou, že jsme nikdy nebyli uzavřeni takovýmto návrhům. Děkuji. Grazie. La parola. Děkuji vám. A nyní má slovo paní kolegyně Weisberg. Děkuji. Já jsem zpravodajkou ve výboru IMKO. A já bych zde ráda uvedla určitý názor z hlediska spotřebitelů a také bych chtěla něco říci k otázce limitních hodnot. Ráda bych to celé prohloubila a položila specifickou otázku panu Hodačovi. Ona už zazněla eh, odpověď v tomto směru. Objevily se diskuse, že by se zavedlo více kategorií, že by bylo více různých kategorií, celé by to bylo ještě více rozčleněné a pak by bylo možné to také lépe zohledňovat u těch jednotlivých limitních hodnot, přistupovat k tomu diferencovaněji. Například u lehčích typů vozidel by se tam udělala třeba ještě jedna nebo dvě podkategorie a potom by to umožnilo takový diferenciovanější přístup. Mě by zajímalo, jaký je názor automobilového průmyslu nebo průmyslu obecně, protože zde bylo na stole už vícero návrhů a myslím, že komise je zde otevřená vůči novému stanovování kategorií. Sice už byly stanovené nějaké kategorie v minulosti, ale když se nyní shodneme, že by bylo lepší to detailněji diferenciovat, tak by mě zajímal váš názor. A další otázka, neměly by se také více rozlišovat hlediska období, kdy platí limity pro osobní vozidla a pro nákladní vozidla, protože u těch nákladních je výrobní cyklus 10 až 12 let a u těch osobních nějakých 5 až 7 let. Tak kdyby se tam do té tabulky ještě doplnil určitý sloupec a u těch nákladních vozidel, by například byly k dispozici o něco větší lhůty, protože výrobní cykly tam mohou trvat někdy i 12 let a zajímal by mě, jaký je zde názor průmyslu na tuto věc. A ještě další otázku. Zda by to také neznamenalo větší plánovací jistotu pro průmysl a znamenalo by to i pozitivní dopady na životní prostředí a zdraví, kdyby se zavedl dlouhodobý cíl. O tom jsme diskutovali v souvislosti s legislativou ohledně CO2 a já už jsem zde něco zaslechla od pana Hodače, ale byla bych ráda, kdyby o tom ještě pohovořil detailně. A z hlediska spotřebitelů. Když jsme diskutovali o CO2, tak jsme diskutovali o tom, že zavedeme označování. Pak to také bylo takto rozhodnuto. A když už zde usilujeme o snižování hluku, hluk, tak bychom informovali spotřebitele o tom, jak je které vozidlo hlučné, aby se mohl spotřebitel rozhodnout, co si koupí. To by možná bylo docela zajímavá informace. Už jsem slyšela, že jsou některé státy, které umožňují například průjezd dodávek jenom v určitých dobách, eh, kde je tam nízký luk. Takže dávat takovéto informace spotřebitelům, co si o tom myslí průmysl a o návaznost na označování CO2 které už bylo zde zavedleno jako označování. Myslím si, že to je docela zajímavý přístup, už jsem o tom hovořila i s nevládními organizacemi, myslím, že je to zajímavý aspekt, který já ještě uvedu také z hlediska spotřebitelů. Už vám předem děkuji za vaše odpovědi. Thank very much. Uh, maybe you... Mnohokrát děkuji. Možná můžete klást otázky i ostatním řečníkům, ale já určitě rád odpovím. Nejdříve, pokud je o kategorie. Eh, máme více kategorií než jenom M1, 2 a 3. Ale pokud jde o tyto tři kategorie, ty vycházejí z monitorovacích údajů. A jasně se ukazuje, že zde jsou tři různé kategorie. Eh, je možné je dále rozdělovat, pokud chcete, ale v současné době se rozlišuje mezi třemi kategoriemi, které podle našeho názoru odrážejí situaci v průmyslu a odrážejí celkový obrázek vozidel na silnici. Zazněla zde otázka, zda komise je otevřená Ehm, hovořit o dalších kategoriích. Ehm, my jsme o tom eh, s komisí diskutovali, my jsme jim řekli, že eh, návrh považujeme za rozumný a bylo by zajímavé vědět, jestli eh, komise aby byla ochotná o těch kategoriích hovořit. Další otázka jsou produkční cykly pro e, osobní automobily. E, u osobních automobilů je to 5 až 7 let, u e, nákladních automobilů obecně je to 10 až 12 let, řekněme 10 let. Ano, bylo by možné eh, dát eh, průmyslu větší jistotu prostřednictvím eh, více času na plánování, na realizaci. Můžeme se podívat na charakteristiku lehkých nákladních automobilů. Nicméně veme tyto základní dvě kategorie jako příklad a myslím si, že my jsme otevřeni se tímto zabývat. Pokud je o označování, nemám Eh, žádný jasný postoj, ale samozřejmě pokud vy o tom chcete hovořit, my jsme určitě otevřeni o těchto věcech eh, diskutovat. I just wanted to add a... Já jsem jenom chtěla připojit jednu připomínku, pokud jde o kategorie vozu. Jak už řekl pan Hodáč, návrh komise má zastaralou eh, kategorizaci je možné v tomto návrhu eh, nalézt asi čtyři podskupiny, ve kterých už v podstatě neexistují žádná vozidla. Takže to je něco, co by mělo být změněno, protože nemá smysl mít eh, určité třídy, do kterých už žádná vozidla nespadají. By the same token, you have vehicles in... Eh, zároveň ale existují vozy, Eh, v některých eh, eh, třídách, které se teprve vytvářejí, které ještě nevznikly a existují také nové třídy, které vznikly pouze v posledních deseti letech. Já si myslím, že ten návrh ASEA e dobře odráží současnou situaci na trhu. un attimo. Ehm, stiamo già sforando, quindi decidiamo se continuare con le domande oppure rinviarle. Tak, budeme nyní pokračovat s otázkami, nebo bychom to potom posunuli na další diskusní kolo. Chcete se ještě vyjádřit? Prosím, kolega Martis. Děkuji, já jsem Judith Merkýs, jsem stínovou zpravodajkou ve výboru pro životní prostředí. Mám tři otázky. A první je na pana Gráfa. Ten jasně ve své prezentaci eh, zmínil, eh, že přísnější limity povedou k nižším hlukovým emisím u pneumatik. My jsme dnes eh, hovořili o hluku z vozidel, o hluku z pneumatik, o hluku z povrchu. Nicméně asi jde o to, aby nebylo všechno zavedeno najednou, protože jste řekl, pokud budou přísné limity pro vozidla, potom automaticky pneumatiky budou následovat, protože e, se pak na ně bude více poukazovat. A dále jste zmínil chování řidičů, že je to také důležitý faktor, nicméně existují nějaké e, způsoby, jak je možné ovlivnit chování řidičů? Je možné, aby se v autě nějak naznačovalo, že takovéto chování má takové a takové dopady a tedy snažit se o prosazování lepšího chování řidičů. A Další věc, podporuji myšlenku, aby úroveň hluku byla zahrnuta do označování aut a já myslím, že to už by mělo, mělo být zahrnuto v návrhu. Yeah, thank you. Uh, about... Ano, děkuji. Pokud jde o to, že pneumatika přispívá k celkovému hluku vozidla, já si myslím, že v tomto kontextu je cílem eh, komise měřit celkový hluk vozidla, včetně pneumatik. Pneumatika je velice důležitá pro celé vozidlo. A samozřejmě eh, to vede eh, k tomu, že když snížíte limity, povede to ke snaže, snaze průmyslu snižovat hlučnost, eh, mimo jiné také pneumatik. automobilový průmysl bude požadovat od producentů pneumatik eh, pneumatiky, které budou produkovat nízký hluk a podobně je tomu u motorů. Pokud eh, snížíte eh, požadavky na hluk z vozu, potom eh, samozřejmě bude hluk z pneumatik výraznější a eh, průmysl, který produkuje pneumatiky, bude muset dělat více pro snižování hluku. A pokud budete mít i v budoucnosti nějaké fáze na další snižování hluku, povede to k tomu, že technologie se na to bude muset připravit. Eh, máme určité eh, limity, nebo hovoří se o určitých limitech, eh, které znamenají, že některé automobily ještě tyto limity splňují, ale ne všechny. Takže samozřejmě pneumatiky hrají důležitou roli a pokud budou v budoucnosti dostatečně přísné limity, povede to ke snižování hluku. Ptala jste se také na chování řidičů. Současný test eh, eh, spočívá v celkem agresivním způsobu řízení. Eh, naplno se zde zrychluje a měří se hlučnost tohoto zrychlování. V minulosti celá řada zdrojů hluku byla omezená začali jsme v 70. letech, eh, tehdy jsme měli motory chlazené vzduchem. Eh, výfukový systém byl mnohem jednodušší než v současné době. Nyní jsme ale o 40 let dále. Eh, tyto motory chlazené vodou jsou nahrazeny motory chlazenými promiňte, chladným vzduchem, byly nahrazené motory chlazenými vodou nebo případně elektromotory. Máme zde také jiné výfukové systémy, takže zde došlo ke snížení hluku. Pokud si ale vzpomenete na starý Citroën, ten jezdil e, na jiných pneumatikách, na uších pneumatikách, nyní se jezdí na širších pneumatikách, které produkují více hluku. To znamená, že produkty, které nyní spotřebitelé kupují, se změnily. A současné pneumatiky, zdá se, jsou do značné míry hlučnější. Chování řidiče v současném textu je agresivnější, e, v budoucím e, testu by e, tak agresivní být nemělo. A to bude mít vliv na, na hlučnost a samozřejmě také na požadavky na hlučnost pneumatik ze strany producentů automobilů. Uh, uh, Molto brevemente però. Velmi stručně, prosím. Máte slovo? Já mám tři připomínky. První, chování řidičů. My jsme vždycky říkali, že abychom snížili emise CO2, eh, měli bychom Eh, mít školy pro ekologické řízení. Je tomu tak například v Holandsku i na jiných místech. Myslím si, že by to měla být povinnost projít takovouto školou. Víme, že jedna hodina v takovéto škole sníží emise CO2 o 10 eh, Snížíte tím ale také hluk, nejenom emise CO2, jde to ruku v ruce. Takže to je eh, dobrý způsob, jak dosáhnout cílu. Další věc jsou pneumatiky. Pneumatiky a bezpečnost jdou ruku v ruce. Musíme být velice opatrní, co děláme. Je třeba, abychom nevylili dítě s vaničkou. Eh, je potřeba, abychom eh, měli na paměti jak bezpečnost, tak hluk u pneumatik. Pokud jde o sportovní automobily v rezidenčních oblastech, chtěl bych říci tomu, kdo položil tuto otázku, že ani sportovní auta nemohou v rezidenčních oblastech jezdit rychleji než 50 km za hodinu. Takže zde je opět aktuální otázka prosazování. A poslední věc, eh, řízení provozu. Zmínili to kolegové. Myslím si, že bychom se skutečně měli začít zabývat řízením provozu, protože pokud zastavíte na každém semaforu, eh, když jedete ráno z domu do práce, Potom samozřejmě eh, zvyšujete, se zvyšují emise CO2 i hluk. Je těžké aby zákonodárce nařídil ehm, členským státům řízení provozu eh, prostřednictvím eh, dynamického řízení semaforu. Ale v každém případě je to důležitá věc. Myslím si, že bychom zde měli mít určitou rovnováhu. Vi ringrazio per le domande che dimostrano il vostro interesse. Děkuji vám za Otázky, které jste položili, svědčí o vašem velkém zájmu. Ještě budeme mít později také čas na diskusi a nyní má slovo pan Harkov Post z Eurocities. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji, že jste přizvali Eurocities, abychom se i my zde mohli vyjádřit na tomto semináři. Pro ty z vás, kteří nevědí, co to Eurocities je, my jsme síť hlavních, sí, hlavních měst, zhruba 140 velkých měst v Evropě, zhruba v 34 evropských zemích. Zastupujeme zájmy našich členů a vstupujeme do dialogu s evropskými institucemi v celé řadě oblastí politiky, která se týká měst. Máme mnoho pracovních skupin, které analyzují problémy, sdílejí zkušenosti a zkoušejí vypracovávat iniciativy a inovativní řešení, která se týkají problému životního prostředí v městské oblasti. Mnoho už zaznělo o tom, eh, jaký vliv má vysoká hlučnost ve městech v Evropě. V roce 1996 Evropská komise vydala zelenou knihu ohledně budoucí politiky pro hlučnost, což byl pro nás velice důležitý krok směrem k komplexní politice pro boj s vysokou hlučností v Evropě. Podle něj zhruba 20 občanů EU trpí pod vysokou hlučnost, hlučností, což eh, jsou tedy úrovně, které už se považují za nepřijatelné odborníky a vědci. V červnu 1979 Evropský parlament Eh, vyjádřil podporu této zelené knize a promluvil o tom, že je potřeba dále snižovat hlučnost. Tato směrnice pak vyšla v roce 2002. Směrnice o hlučnosti v životním prostředí je velice důležitá pro hodnocení eh, toho, do jaké míry Evropané jsou vystaveni vysokým úrovním hlučnosti. Čísla v této zelené knize v podstatě byly potvrzeny eh, první fází mapování hluku. Zhruba 60 milionů Eh, lidí trpí hlukem eh, více než 60 decibel a dalších 40 lidí eh, trpí hlukem vyšším než 50 decibel. To jsou v podstatě hluky na úrovni velkých ulic. Očekáváme, že v příští fázi mapování budou ta čísla ještě vyšší. Eh, vidíme zde čísla také od dalších sektorů, například ze železnice a z leteckého provozu, což se v podstatě nedá se silniční dopravou vůbec srovnávat. Když se podíváme na noční úrovně hlučnosti v evropských městech, já vím, že to není moc dobře vidět na tom snímku, ale tady vidíte ten rozsah eh, hlučnosti v evropských městech, to je hlučnost noci. Máme zde průměr zhruba 40 lidí, kteří trpí úrovní nad 50 decibelů a zhruba 20% nad 55 decibelů. Ta procentní eh, čísla se mění, eh, německá města a města na severu jsou v této věci méně efektivní, eh, například ve Velké Británii vidíme nejvyšší počet lidí, kteří jsou vystaveni vysoké úrovni hluku. O dopadech hlučnosti na zdraví a společnost už bylo také řečeno mnoho data. Z Evropské agentury pro životní prostředí říkají, že ten dopad je výrazný. Úrovně nad 55 decibelů jsou poměrně běžné, objevují se úrovně i kolem 75 až 80 decibelů. Máme mnoho zpráv například z VHO, které říkají, že toto není bez dopadu na lidské zdraví, máme zde různé poruchy spánku a jiné vážné dopady na zdravotní stav lidí. Pak zde máme další věci, jako je ztráta koncentrace, poruchy vzdělávání, vyšší míra dopravních nehod a tak dále. Další průzkumy samozřejmě také říkají, že například vysoká hlučnost vede ke snížení ceny nemovitostí. Některé zprávy eh, říkají, že celkové náklady na vysokou hlučnost je až 40 miliard euro ročně pro 27 eh, členských států EU. Podle směrnice pro ochranu životního prostředí a hlučnost eh, zde vzniká závazek eh, vypracovávat jenom jednak mapování hlučnosti a jednak vypracovávat akční plány pro boj s ní. Takže ta směrnice nás eh, nejenom informuje o tom, kolik lidí je vystaveno hlučnosti, rovněž nám pomáhá chápat limity, se kterými se města potýkají při boji s vysokou hlučností. Za posledních 5 až 10 let se podnikají v podstatě pouze lokální opatření, eh, tím, že se instalují například protihlukové bariéry, mění se design budov, eh, v nejnovější době se objevuje takzvaný koncept soundscaping, kdy se eh, architektonicky řeší krajina tak, aby hlučnost nedopadala na obydlí. Tato opatření mohou zlepšit situaci v konkrétních místech pro konkrétní skupinu lidí, nicméně neznamenají snížení hlučnosti dopravy na přijatelnou úroveň. Je potřeba používat například nízkohlučné povrchy silnic a chytré systémy řízení dopravy. To nám teprve pomůže eh, snížit hlučnost v městských oblastech. Ehm, eh, hluk z motorů je poměrně nízký, protože ve městech bývá omezená rychlost, ehm, tím pádem to nelze příliš eh, limitovat. Dovolte mi zmínit jeden příklad z Hágu. Je to příklad eh, typického mapování hlučnosti v centru města. Toto je příklad řízení dopravy v vnitřním městě v centru tím, že v podstatě znemožníme projíždění aut z centra mm, z jedné strany na druhou, donutí se řidiči používat eh, obchvaty a tím pádem se dramaticky snížil objem dopravy eh, v centru a tím pádem se snížil hluk v centru. Já vím, že to opět není moc dobře vidět, ale vlevo na snímku vidíte situaci před tímto plánem zprávy dopravy, na pravé straně po. A vidíte, že ta situace se opravdu změnila, protože je na tom plánku zkrátka více zelené barvy než na tom, než na tom snímku vlevo, takže ta situace se dramaticky zlepšila. Podobné výsledky vidíme na tomto snímku kde jsme dosáhli snížení až 30%, pokud jde o vystavení občanů eh, hluku nad 55 decibel. Přes tato zlepšení stále máme zhruba 20 tisíc eh, občanů, to znamená zhruba třetinu občanů v této oblasti, kteří jsou vystaveni hluku nad 55 decibel a zhruba jedna třetina z nich je vystavena hlučnosti nad 65 decibel. Takže lepší povrch a lepší plánování dopravy mají určitý dopad, ale nejsou všelékem, který by řešil úplně všechno. Na závěr mi dovolte říci ještě několik slov k diskusi. E, tato směrnice se často vnímá jako směrnice zabývající se pouze emisemi, ale v článku 1 je řečeno, že hlavním cílem je poskytnout rozumný základ pro eh, vývoj opatření pro komunity, které, která pomohou eliminovat zdroje, hlavní zdroje hluku. Už dlouho evropská města bojují za takovýto přístup. V rámci Eurocities eh, bojujeme za to, abychom začali zohledňovat hlučnost vozidel, která je naprosto zásadní v boji proti eh, hlučnostním emisím. Požadujeme proto přísnější limity. Návrh komise v podstatě odráží to, co už teď je na trhu, protože většina aut už splňuje tyto přísnější normy, ale tak, abychom mohli bojovat s hlučností vozidel efektivně, podle našeho názoru budou zapotřebí dodatečná opatření. Eurocities i nadále pracuje na své detailní pozici, eh, pokud jde o návrh komise, nicméně já bych rád navrhl určité pozměňovací návrhy, řekněme. Potřebujeme rychlejší implementaci těchto nových norem. Podíváme-li se na e, rychlost výměny vozového parku, bude trvat ještě velmi dlouho, než tato legislativa bude účinko, účinkovat v praxi. Je potřeba eh, zavést nová cílená opatření, například pro roky 2020 nebo 2025. To by bylo podle našeho názoru velice rozumné. E, jsme přesvědčeni, že to snížení o 3 decibely je rozumné a ten plán poskytuje dostatek času na jeho implementaci. V rámci snižování hlučnosti eh, osobních aut a v rámci eh, vytváření Evropského výzkumného plánu, který bude podporovat snižování emis, emisí eh, co do hlučnosti se domníváme, že je potřeba vypracovat konkrétní výzkumné programy, které se musí zabývat jednak vozidly, ale jednak i nízkohlučnými eh, povrchy silnic. Další věc, kterou chci zmínit, je měření hlučnosti. Eh, je, to je součást směrnice o silničních vozidlech. Nakonec chci říci, že podporujeme podobné označování vozidel nálepkami, jako se to dělá už u pneumatik. Minulý měsíc eh, pan Joe Linen, europoslanec, hovořil o hluku jako o opomíjeném vlivu na životní prostředí. Máme strategii pro městské oblasti, která cílí na snižování eh, lidí vystavených velkému hluku. Nicméně za posledních několik let vidíme, že zátěž hluková v městských oblastech se vůbec nestěžuje. Eh, a to bez ohledu na často velmi extenzivní snahy měst. Eh, hlučnost je zkrátka stejná nebo stále i vyšší. Musíme zohlednit eh, dobu, které, která, kterou potřebuje průmysl na implementování nových opatření a musíme zohlednit eh, míru výměny vozidel u našich občanů. Z toho vidíme, že bude trvat ještě nejméně 10 let, než se tyto nové legislativní prvky objeví v praxi. Eh, nicméně je nutno říci, že výhody daleko převyšují náklady. Není proto žádné omluvy pro to, aby se tato legislativa neimplementovala. Já vám děkuji za pozornost. Grazie. Grazie, Mr. Post. E děkuji, pane poste. A nyní mám tu čest dát slovo kolegyně, která pochází ze stejné země jako já. Je to paní Irene Fusko z European Road Federation. Děkuji, děkuji také panu Ouskému za to, že zorganizoval tento workshop. Myslím, že je velice užitečný. Já budu hovořit jménem European Road Federation, což je asociace z Bruselu a zastupujeme eh, silniční infrastrukturu v Evropě. Já bych chtěla zdůraznit eh, to, že eh, hluk ze silniční dopravy je velice rozmanitá záležitost. Je zde Eh, velký počet různých prvků, které přispívají k hluku a proto neexistuje jednotné řešení. Je potřeba, abychom vždy měli řešení eh, přizpůsobené danému případu. Samozřejmě hlavním eh, zdrojem hluku je pneumatika, auta, ale také silniční infrastruktura která musí převzít větší odpovědnost. Máme zde také uživatele, nejenom řidiče, ale také všechny lidi používající eh, silnice v nejširším slova smyslu. Eh, zároveň eh, důležitou roli hrají ti, kteří plánují silniční infrastrukturu, inženýři. Ti by měli zohledňovat také hluk. A v neposlední řadě máme veřejné úřady které eh, rozhodují o politickém přístupu. Hrají důležitou roli, eh, rozhodují o tom, zda daná silnice bude mít nový povrch či nikoli. A máme také eh, samozřejmě řízení dopravy, které je nesmírně důležité. Já se budu soustředit především na silniční infrastrukturu. A nejdříve se podívám na povrch vozovky a pneumatiky. To je samozřejmě velice složitá eh, záležitost. Není zde jenom jeden zvuk, který eh, vychází z kontaktu mezi eh, kolem a vozovkou. Je zde celá řada různých ehm, zdrojů a dochází také k posilování hluku. Ehm, hlukové vlny, zvukové vlny se eh, pohybují eh, tam a zpátky a tak eh, vznik hluku ehm, z té interakce mezi vozovkou a pneumatikou je velice komplexní záležitost. Důležitou roli hrají různé povrchy, které mohou být těžší mají specifickou charakteristiku, jsou samozřejmě dražší než standardní asfalt. Tyto náklady jsou vyšší, protože eh, jsou, eh, je, stojí také více peněz udržovat tyto povrchy, nejenom je eh, postavit, ale zároveň je pravda, že jsou nákladově efektivní v konečném důsledku. Samozřejmě, jak už zde zaznělo od předchozích řečníků, hluk je jenom jedna z věcí, kterou je třeba zohledňovat. Nesmí, nemáme zapomínat na další dva aspekty, což je bezpečnost na silnicích a udržitelnost. Je třeba, aby zde byla byl vyrovnaný přístup, protože nejde jenom o snižování hluku, ale také o zajištění bezpečnosti na silnicích. A to platí také pro udržitelnost. Existují některé povrchy silnic, které jsou velice tiché, nicméně mohou vést například ke zvýšení emisí CO2, takže to je třeba také mít na paměti. SD Vidíme různé typy tichých povrchů, například porezní asfalt, který je velmi tichý, může vést ke snížení hluku až o 4 decibely při vysoké rychlosti. Pokud jde o nižší rychlosti, tam není žádné výrazné snížení hluku. Je zde ale jiný typ e, asfaltu a to je e, asfalt e, s dvojitou vrstvou, ten je vhodnější pro nižší rychlosti. Dále existuje asfalt typu SMA. Já se omlouvám, v předchozí prezentaci jsem měla chybu. Tento typ asfaltu může vést ke snížení až o 2 decibely při rychlosti 50 km za hodinu a je um, trvalejší, vydrží více než předchozí typy asfaltu. To znamená, že náklady na údržbu jsou nižší. Toto je řešení, které absorbuje hluk u zdroje. Nicméně existují také další opatření, to jsou takzvaná e, zařízení pro snižování e, hluku. E, tato zařízení mohou například vracet hluk zpět na silnici nebo zkrátka bránit jeho šíření dále. A pokud se takováto zařízení instalují, může dojít ke snížení hlučnosti až o 5 až 10 decibelů. A tato zařízení se používají především na dálnicích, kde se jezdí vysokou rychlostí. Nicméně je třeba zhodnotit jejich eh, dopad na životní prostředí a také samozřejmě dopad na vzhled krajiny. Zkušenost nicméně ukázala, že nejlepším řešením je eh, dualistický přístup. Zde mám příklad eh, jednoho úspěšného řešení. Eh, Je to eh, řešení ve městě Alverna v Nizozemsku, kde došlo k výraznému snížení hluku. Prvním návrhem byla bariéra vysoká 4 metry, která by v podstatě rozdělila dané městečko ve dvě. S takovýmto řešením samozřejmě obyvatelé nebyli spokojeni. Proběhla konzultace a nakonec bylo schváleno druhé řešení. Toto řešení eh, zahrnuje pět základních opatření. Eh, došlo eh, k tomu, že byla postavená nižší hluková zábrana, byl zde změněn povrch silnice, zároveň se snížil Mm, snížila eh, celková rychlost, povolená rychlost. Eh, výsledek byl stejný jako u prvního řešení, pokud je o snížení hluku, bylo to 10 decibelů, nicméně obyvatelé byli mnohem více spokojeni. A eh, to znamená, že, jak jsem řekla na začátku, je třeba mít vždy specifický přístup pro danou situaci. Abychom měli více úspěšných řešení, jako bylo toto, je třeba zaplnit některé mezery. Existuje e, problém e, s některými e, navrhovanými nařízeními. Průmysl se snaží ehm, intenzivně investovat do výzkumu a vývoje a nalézt řešení, aby mohl dodržet požadavky vyplývající z nařízení. Nicméně eh, často například veřejné úřady neznají eh, dostupná řešení, nepodporují je a často eh, tato dostupná nová řešení nezohledňují, protože bývají nákladná. Především v době hospodářské krize Eh, často eh, úřady volí to nejméně nákladné řešení. Eh, často tak vede k tomu, že se užívá celá řada výrobků, které třeba neodpovídají evropských normám, evropským normám a přesto se dostávají na trh. Máme tedy následující doporučení. Potřebujeme více informačních kampaní, které budou zacílené především na obce a veřejné úřady, aby měly povědomí o nových řešeních. Zároveň potřebujeme určité, potřebujeme určité pokyny, které pomohou obcím v údržbě moderních povrchů. Zároveň potřebujeme Eh, metodu cukru a byče, tak, abychom měli určité ekonomické pobídky, které budou podporovat inovace a zároveň se domníváme, že je dobré využívat pro silniční infrastrukturu takzvaný eh, zelený eh, přístup k zadávání veřejných zakázek. A potřebujeme do smluv zahrnout některé prvky, které se budou týkat udržitelnosti nejenom hluku, ale také například emisí CO2. A něco takového eh, povede k tomu, že eh, budeme mít kvalitnější silnice. A potřebujeme také eh, systém, jak kontrolovat kontrolory. Je třeba, aby dobře fungovaly systémy dohledu nad trhem na úrovni členských států je potřeba, aby vždy eh, se kontrolovala implementace daných norem. Děkuji, to je z mé strany všechno. Děkuji vám. A nyní nás čeká příspěvek Niny Renšo ve Svazu pro otázky dopravy životního prostředí. Děkuji mnohokrát. Eh, dobré odpoledne, dámy a pánové, teď se nám to přehouplo. Děkuji eh, oběma spolupředsedům za pozvání. Já zastupuji názory dvou environmentálních federací. Environment, European Environmental Bureau a Health and Environmental Alliance. Toto téma je velice důležité pro naše čteny, eh, členy. Je to něco, na co se dotazují občané z celé Evropy a lidé v lokálních komunitách na toto mají velmi eh, silný názor. Je jasné, že evropská aktivita v této věci může mít obrovský potenciál eh, pomoci lidem, kteří bojují s hlukem na lokální a regionální úrovni. Eh, nechci opakovat to, co bylo řečeno o zdraví a dopadech hlučnosti na ně. Můžeme se podívat na to, na čem se shodneme. Pokud jde o dopady na zdraví, shodneme se, že existuje vyšší riziko zdravotních komplikací vzhledem k hlučnosti z dopravy a to i vzhledem k vyšší umrtnosti. na to není, na to není e, možné zapomínat. Máme nějakých 210 milionů lidí vystavených vysokému hluku, to je více než jedna třetina, je to asi 40 to je číslo ze studie, která pro nás byla udělána v roce 2009. Ehm. Nicméně jiná studie eh, došla k číslu 204,5 milionů lidí, takže ten rozsah je v podstatě stejný. Jaká je situace dnes? Eh, nám je asi všem jasné z každodenního života, že hlučnost dopravy se zvyšuje protože se zvyšuje objem dopravy. Ale co vás možná překvapí, je to, že regulace hlučnosti v Evropě existuje už 40 let a v podstatě nikdy nevyžadovala jakékoliv stišení aut jako takových. Podle grafu vidíte, že ten dopad byl v podstatě nulový. Pro osobní auta tedy u nákladních vozidel vidíme snížení o zhruba 5 decibelů. Nicméně vzhledem k tomu, že objem nákladní dopravy se zvyšuje ještě rychleji než objem osobní dopravy, tak se to samozřejmě vyruší a situace se zhoršuje. Dovolte mi stručně vysvětlit, jak se toto mohlo dít. Jak říkal pan Hodáč a pan Steven, nějakých těch 8 decibel snížení na papíře se vůbec neprojevilo v reálu. V podstatě v plynulé dopravě vidíme nulové snížení až mírné zvýšení. Proč? Pokaždé, když se, když se zpřísnily tyto limity od roku 74 až do toho posledního revidování v roce 92, se těsně předtím změnila testovací metoda. Což znamená, že ty limitní hodnoty, když už začaly platit, byly snáze dosažitelné a výrobci aut nemuseli dělat žádné změny designu vozidla, nemuseli dělat žádné reálné změny těch reálných zdrojů hluku. A auta byla stále stejně hnučná, takže ty striktní standardy na papíře byly v podstatě jenom na papíře. E, komise to uznává v tomto, v tomto návrhu, že se to nikdy nedostalo do, do reálu a nyní, myslím, existuje ten požadavek toto začít měnit. Jaké jsou náklady na hluk? Máme tuto číslo více než 40 miliard euro na rok, to jsou ty sociální náklady, o tom už také hovořili dva mý předřečníci. My jsme uspořádali nezávislý výzkum, dosáhli jsme stejného výsledku, to bylo v roce 2009. Naši konzultanté, konzultanti se domnívají, že to je velmi konzervativní odhlad, protože existují ještě jiné náklady, které se těžto vyjadřují v penězích, jako je ztráta produktivity, jako jsou poruchy vzdělávání u dětí. To není součástí této studie, protože není vůbec jednoduché toto nějak ohodnotit v penězích. Co chci zmínit v tuto chvíli je něco, co říkal také pan Steven, to znamená to rozštěpení eh, mezi osobními a nákladními auty. To je zhruba 50-50 na procenta na hlavních silnicích. To znamená, že vidíme, že je důležité stanovit přísné limity i pro těžkotonážní vozidla, která jsou momentálně segmentem vozového parku, který nejrychleji roste. Prezentace, kterou zde mám, se jmenuje Sound Investment, rozumná investice. Podle našeho názoru je snižování hlučnosti velice rozumným postupem, nicméně není to e, všelék. Jak už jsme slyšeli, je nutné zaujímat a podnikat určitá opatření na redukci hlučnosti, ale ta opatření mohou být také velice nákladná. E, nějaká protihluková bariéra může stát až několik milionů na kilometr a efektivita nutně se omezuje na velmi lokální oblast, na velmi omezený počet lidí. Když se podíváte na ten čtvrtý řádek tady, eh, Tíž, eh, ten poslední řádek, to znamená, to znamená přísnější normy, ty prospívají všem lidí, kolem kterých se auta pohybují. Jde o náklady na bariéry, na lepší povrch, to jsou věci, které, které zaplatí ve finále daňoví poplatníci. Eh, nicméně ta těžší auta jsou něco, co zaplatí ten člověk, který si kupuje auto, což je podle našeho názoru lepší. Ty náklady na decibel a na auto je zhruba, já nevím, několik desítek eur. U osobních aut, u nákladních aut to může být maximálně 1,5% celkové ceny vozidla. Takže to není nijak podstatná míra Eh, nákladovosti, nenaruší to trh a jednoznačně se to vyplatí, když to porovnáme s alternativami. Když se podíváte ještě jednou na to čísla, tak možná si z toho můžete odnést to, že za každé euro na výzkum a vývoj pro tižší vozidla eh, prospějete stovkám lidem, než když to stejné jedno euro utratíte za protihlukovou bariéru. Tato opatření jsou opravdu velmi efektivní. Jaký je názor nevládních organizací? Eh, máme zde v podstatě tři hlavní věci. Chceme snížit hlučnost eh, silniční dopravy, aby se zlepšila kvalita života a zdraví lidí kolem silnic. A to, co nejrychleji je důležité, zajistit včasné vstoupení v platnost těchto opatření. Je důležité, aby tato opatření zůstala proveditelná a náležitě levná, na tom se jistě shodneme všichni. Jaké snížení hlučnosti chceme? to základní minimum jsou ty 3 decibely celkové eh, hlučnosti, to znamená celkové snížení silniční dopravy o 3 decibely. To je technicky proveditelné, to říkají všechny strany, které analyzovaly dopady tohoto návrhu komise. Eh, rozdíly jsou v tom, kdy si jednotliví aktéři myslí, kdy se to dá stihnout, ale technická proveditelnost je něco, na čem se všichni shodnou. 3 decibely celkového snížení hluku, to je to naprosto nejzasší minimum, eh, kterého je potřeba dosáhnout. 3 decibely jsou také cílem pro německou politiku dopravy do roku 2020. Je důležité tuto hranici zkrátka e, překonat. Jak už bylo řečeno některými předřečníky, snížení hlučnosti limitní hodnot o 3 decibely se nepromítne do 3 decibel na silnici vzhledem k tomu, jak se hluk šíří a vzhledem k roli eh, dalších faktorů, zejména pneumatik. Eh, názory na potenciál návrhu komise pro snížení hluku se liší. Pan Stevens hovoří o 1,7 decibelům. Analýza komise říká, že na některých povrch, povrchách to může být až 4 decibely. Eh, pan de Graaf hovořil o 2 až 3 decibelích. V podstatě je to otázka toho, jak rychle a okolik se pneumatiky e, omezí co do hlučnosti. E, Důležité je dosáhnout toho celkového snížení hlučnosti o 3 decibely. Je proto potřeba návrh komise posílit a zároveň se dívat dále do budoucna. Jednak zde máme obavy zdravotníků a jednak zde máme zastoupení výzkumného vývojového sektoru eh, v automobilovém průmyslu. Nicméně můžeme říci, že úroveň, kterou musíme dosáhnout, abychom zlepšili životní podmínky pro lidi, je 10 decibel, snížení o 10 decibel. Samozřejmě je nutné zohlednit dobu, kterou potřebuje průmysl na zavedení těchto opatření. Eh, je potřeba přesně stanovit mezi kroky eh, pro tu delší časovou perspektivu, hovoříme-li o roku 2020. A já jsem si proto velice eh, ráda vyslechla příspěvky pana Gráfa, pana Stevena, kteří oba říkali, že ta technická proveditelnost je a pan Babiš hovořil o tom, proč je to snížení hlučnosti důležité z hlediska zdravotního. Víme tedy, čeho chceme dosáhnout. Otázka je teď, jak toho dosáhneme. Nejhorší aspekt eh, návrhu komise je, myslím, to, jak dlouho toto celé má trvat. Komise v podstatě nežádá od výrobců jakékoliv změny současné produkce vozidel ani výzkumných postupů až do roku 2019. Teprve po roce 2019 se objeví určitá omezení pro prodej hlučných vozidel. Takže ty doby, které byly, o které bylo žádáno, už v tomto jsou e, obsaženy a jsou daleko benevolentnější. Je to právě rok 2019 a teprve potom spustíme stopky pro těch 12 let, co trvá výměna vozového parku, takže toto celé vstoupí v platnost reálně někdy po roce 2030. Faktem je, že některá auta už splňují ty nové normy nebo jsou zhruba 1 decibel nad nimi, eh, což znamená, že inovace se v podstatě nekoná, je proto potřeba jít ještě dál. I u nákladních vozidel jsou možnosti, jak významným způsobem snížit hlučnost, i u stávajících modelů. A jsou to všechno způsoby, které by znamenaly pouze drobné změny designu v těchto vozidlech. Další zklamání, eh, pokud jde o návrh komise, ačkoliv jsme tedy rádi, že už ho loni vypracovali, tak oni říkají, že je potřeba jít dál, ale vůbec nežádají o doporučení, kdy a jak se toto má provést. My jsme se proto opět spojili s TNO s našimi konzultanty a s konzultanty komise a zeptali jsme se jich, dobrá, tak máme tato doporučení a teď na nich začněme stavět. Vezměme si předchozí studii komise, aktualizujme ji s e, pomocí stávajících technologií a studií, e, pokud jde o cenu a výkon, s e, pomocí nejnovějších znalostí v oblasti zdravotnictví a vzhledem k nejnovějším informacím, které máme o tom, jak dlouho trvá implementace technologie do praxe. A výsledky této nové studie eh, dnes budeme publikovat na našich webových stránkách. Podívejte se na ním. Hovoříme zde v podstatě o technické proveditelnosti a o dopadu určitého třetího kroku limitních hodnot a jejich zavádění pro rok 2020. Co tedy dodáváme eh, k návrhu komise? To je ten třetí sloupec na snímku. Máme zde třetí sadu hodnot, eh, máme zde snížení o 2 decibely ve všech kategoriích, než jak navrhuje komise v kroku číslo dvě. Eh, rovněž bychom rádi zrychlili eh, celý ten, celý ten průběh, abychom měli delší prostoj mezi krokem 1 a 2 a poté a mezi tím eh, krokem 3. Toto by poskytlo ještě delší doby pro implementaci, než žádají výrobci, a bude to zároveň stimulovat inovaci, inovace v oblasti technologií, ale je to stále rozumný návrh, pokud jde o dostupné technologie, které už jsou dnes na trhu. Jak jsme viděli z mm, analýzy databáze, máme už dnes vozidla, která se pohybují kolem úrovně 65-66 decibel, vozidla se spalovacím motorem, nejsou to pouze hybridy a elektrická vozidla, takže existují vozy už dnes, které splňují návrhy kroku 3, který my navrhujeme. A pokud jde o těžká vozidla, vozidla. Tady jsme ještě o krok dál než eh, oproti tomu, co je dnes na trhu. Například nemáme programy, jako je PEAK v Nizozemsku, které ukazují, že existují možnosti například eh, repasování a podobně, jak snížit hlučnost velkých vozidel. Eh, nicméně zde bude potřeba ta inovace trochu více, ale času do roku 2020 je stále dost. My jsme TNO požádali, aby zvážili náklady a výhody E, snížení lidí, kteří se cítí e, ohroženi nebo na vyrušení hlukem e, bude zhruba 40% a poruchy spánku se sníží asi o 20%, což znamená, že jsou to obrovské výhody, které jdou daleko nad rámec návrhu komise a je to opatření také velice nákladově efektivní. Jak vidíme, kumulované náklady pro průmysl bude zhruba 10 miliard, což, o no, což se podělí celý automobilový průmysl, ale výhody budou až 30krát větší. A to je tedy na základě aktualizovaných metod těch, které komise používala ve své studii dopadu. E, v podstatě lze o polovinu snížit e, náklady na protihlukové bariéry a na protihlukovou izolaci na budovách. Když to navrhneme, na, e, porovnáme s návrhy ACEA, oni navrhují první krok, který bude beze změny, což v podstatě znamená o několik let navíc, abychom se přizpůsobili novému testu, nicméně ten se používá už od roku 2007, takže to nutné není. Eh, pak mm, my jsme požádali TNO, aby proskomalo tu reklasifikaci a aby případně upozornila na slabá místa tohoto systému. Eh, proto bychom rádi požádali europoslance a europoslankyně, aby eh, ten návrh byl alespoň tak přísný, jak to navrhuje komise, abychom od ničeho neupouštěli už v této věci. A jak jsem říkala, my chceme se zaměřit na výhody i po roce 2030. Chceme se zaměřit na zhruba o nějakých 2,5 decibel nižší hlučnost, než je průměr. Dovolte mi ještě několik málo slov nakonec. My chceme zajistit, aby nové testovací metody byly dostatečně důvěryhodné. Jak říkám, doposud se ty výhody na papíře ne, vůbec nepromítly do reálu a to je třeba napravit to další, co je na snímku. Eh, chceme absolutní limit, eh, nic v hlučnosti nic nad hodnotu 90 decibel. Eh, to se vrací k tomu, co říkala paní Merkis, to znamená chování řidičů je nutné zajistit i tuto maximální limitu, aby prostě abychom neměli žádnou dopravu, která bude hlučnější než 90 decibelů. A nakonec chci říci, že tuto iniciativu ze všech sil podporujeme. Podle našeho názoru je nutné zachovat i transparentnost. V tomto sektoru je nutné vytvořit určité pobídky, které mohou být velice efektivní, zejména pokud jsou na lokální úrovni, například program Scheme nebo eh, v Nizozemsku nebo program Quiet Delivery v, ve Velké Británii, kdy eh, tižší vozidla mají preferenční přístup do určitých omezených zón v rámci města aglomerací. Nicméně, abychom eh, toto mohli zavést, potřebujeme transparentnost v oblasti testování a výroby. Eh, klíčová sdělení to reflektuje to, co říkali už i předřečníci. Je potřeba zrychlit celý tento program, abychom těch výhod eh, dosáhli rychleji. Je potřeba zavést ten třetí krok, který jde ještě nad rámec návrhu Komise pro rok 2020. Je nutné zajistit, aby testování odpovídalo reálu ehm, a reálným situacím v dopravě a je nutné zajistit jeho transparentnost a transparentnost jeho výsledků. Podle toho, co jsem si dnes vyslechla, já si myslím, že je zde obrovský potenciál pro schodu, pro konsenzus. Já doufám, že Evropský parlament to, co zde zaznělo, zohlední. Ráda bych vás ještě jednou odkázala na novou studii na transportenvironment.org, kde si ji můžete přečíst a no, zjistit nové výsledky. Děkuji. Děkuji vám. Ano, tak teď už máme velmi málo času, takže jenom tady kolega Krámer. Ano, my už jsme hodně pokročili v čase. Já už pracuji sedm let v parlamentu a všiml jsem si, že někteří aktéři rádi přesouvají zodpovědnost na jiné aktéry. Takže například Eurocity vystal signál, že by se měly výrazně snížit limitní hodnoty v návrhu komise. A já bych měl na vás takovou otázku, možná i takové drobné doporučení. A sice, existují ehm, informační letáky německého ministerstva životního prostředí o snižování hluku v dopravě. Můžete to najít na internetu, je to velice zajímavé. Například se tam doporučuje používat technologii snižující hluk eh, ve městech a že v oblastech, kde je hodně autobusů, je možné pomocí těchto technických prostředků snížit hluk o 1 decibel. Já musím říct, že po tomto hearingu jsem trochu identován. Na jednu stranu důvěřuji eh, německé agentuře pro životní prostředí, která říká, že další přísnější limity a další technika zase nepřináší toho tolik. A potom zase Eurocity říká, že musíme udělat velice přísné limity. Myslím, že by bylo dobré, kdybyste to také zohlednili. Další otázka která se mi zdá velice důležitá. A pan Stevens v předchozím kole řekl, že komise navrhuje zastaralou kategorizaci. To pro mě bylo velice důležité. Snad na to ještě budeme mít čas. Já bych si chtěl vyslechnout komisi, aby nám řekla, proč navrhuje zastaralou kategorizaci, nebo to není pravda, nebo jaký je důvod pro to něco takového navrhovat? Můžeme to nějak změnit? Děkuji. A parola la Commissione. Dávám slovo komisi. It's true, the, the, the categories which... Je to pravda. Kategorie, které se používají eh, v tomto návrhu, jsou stejné jako eh, kategorie, které se používaly v původním návrhu v roce 85. Proč je používáme? Jde o to, abychom měli určité srovnání mezi oběma texty, abychom měli způsob, jak eh, zhodnotit, kde došlo ke změnám. Takže to je důvod, proč používáme ty stejné kategorie. Použitím stejných kategorií. Ehm, samozřejmě eh, víme to, že eh, některé ty kategorie jsou zastaralé, protože jsou z toho roku 85. Eh, samozřejmě je možné zamyslet se nad tím, zda by tyto kategorie mohly být zlepšeny. Nicméně já bych řekl, že v tuto chvíli je eh, to tak, že my čekáme na názor parlamentu a rady. A pokud uvidíme, že existují návrhy, které zajistí eh, efektivitu kategorizace a zároveň kategorie budou eh, nové. Potom by asi bylo možné změnit návrh tak, aby byl efektivnější a abychom tak měli eh, stejné cíle, pokud jde o efektivitu. Ty je potřeba zachovat. Bene, credo che abbiamo terminato, il tempo è tiranno per Domnívám se, že náš čas teď už vypršel a na závěr dávám slovo kolegovi Miroslavu Uskému. Thank you very much, uh, indeed, uh, Mnohokrát děkuji. Během naší schůze jsem objevil, že máme tlumočení také do češtiny, takže prosím vás, nasaďte si sluchátka, já budu hovořit česky. Let, let you know how, how it sounds. <laughs> Takže ještě jednou, dovolte mi poděkovat vám všem. Myslím si, že eh, toto setkání nemělo zde vyřešit nějaký problém, mělo nám ukázat komplexnost a šíři celého problému. Jisté je, že hluk stoupá, Jisté je, že doprava se na tom hluku velmi výrazně podílí. Všichni zároveň věříme i tomu, že hluk vyvolává velmi negativní dopady na naše zdraví a komise si vytkla za cíl to naše zdraví chránit, což je samozřejmě chválihodné. Cítíme, že eh, neexistuje žádné rychlé a velmi jednoduché řešení. Můžeme nařídit snížení hlučnosti motorů, můžeme nařídit snížení hlučnosti pneumatik u automobilů s očekávaným dopadem výměny flotily vozů cirka během 15 až 20 let. Eh, nejkomplikovanější částí zřejmě bude výměna a údržba bezlučných povrchů v celé Evropě. Víme, že každá zima dá těm povrchům velmi výrazně zabrat a, a také eh, je to velmi náročné na veřejné rozpočty. Eh, dovolte mi tedy na závěr poděkovat vám všem, Jistě vám slibuji za všechny kolegy europoslance, že se budeme snažit omezit dopady hluku na e, zdraví evropských občanů a zároveň se budeme snažit, aby e, to byly změny, které nepovedou k likvidaci evropského automobilového průmyslu. Já se budu těšit na další spolupráci na této zprávě s mnohými z vás a, a ještě jednou děkuji vám a přeji vám hezký den. Naschledanou.